collègues, je vous propose de prendre place. Vážené kolegyně, vážení kolegové, usaďte se, prosím. Poprosím vás, abyste ukončili individuální rozhovory. Poprosím o klid v sále, abychom mohli zahájit schůzi. Děkuji. Nejprve bod 1, předtím pořadu jednání. Návrh pořadu jednání vám byl eh, roz, rozdány byly poznámky, takže navrhuji takto přijmout. E, bod 2. Chci připomenout, že toto jednání je přenášeno po webstreamingu. Chci přivítat Noeliu Petinary a Isabel Klin, či Twin. Jsou přitomny v sále. Prosím vás, abyste povstali, abychom vás všichni viděli. Petina, děkuji. A Isabel Klin, dobře, vítejte tady v našich řadách. Anuelia Petináry to uvidíme někde jindy a rozloučíme se s Gradio Fiorello. Bod 3. Dnes zde opět s potěšením eh, mezi námi vítáme pana komisaře k výměně názorů v rámci strukturovaného dialogu. Jak víte, jde o výměnu názoru týkající se pracovního programu Komise pro léta 2011 a 2012 a definování priorit eh, pro rok 2013. Takže, pane komisaři, co již proběhlo, jaký je aktuální stav a co nás bezprostředně čeká? Eh, dávám slovo, abyste nás mohl obeznámit eh, s náladou na komisi, s atmosférou na komisi, pokud je o vaše portfolio a poté proběhne diskuse s kolegy. Vážená paní předsedkyně, vážené paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, jsem velmi rád, že zde mohu s vámi dnes projednat budoucí pracovní program komise a provádění toho aktuálního. První část eh, tohoto roku eh, byla eh, obdobím, kdy iniciativy spadající do mého portfolia byly prováděné, moha, možná mohu říct si více, od minulého podzima portfolio zaměstnanosti a sociálních záležitostí na komisi skutečně vstoupilo do fáze provádění předtím eh, finančních nástrojů a také zde byla iniciativa pro sociální podnikání, dále, dále zelená kniha o restrukturalizaci, bílá kniha o penzích a vysílání pracovníků, balíček o vysílání pracovníků a konečně balíček k zaměstnanosti. Ve svém vystoupení dnes bych se rád zaměřil na balíček o, pro zaměstnanost a opět vyzdvihl hlavní rysy návrhu o vysílání pracovníků, které jsme projednali rovněž minulý týden během interpelací ve Štrasburku. Rád bych také proročil inventuru eh, probíhající diskuse o finančním nástroji na podporu evropské politiky zaměstnanosti a sociální politiky po roce 2013, zejména sociální fond a také fond pro přizpůsobení se globalizaci. Komise přijala balíček pro zaměstnanost minulý týden. Je tam posilující složka strukturálních reform. Myslím si, že toto rozhodnutí bylo velmi aktuální, velmi dobře načasované, protože jsme právě obdrželi nová data o zhoršující se situaci na trhu práce a nárůstu nezaměstnanosti v Evropské unii, zejména v eurozóně. období trvající recese. Rád bych v této souvislosti vyzvehl tři věci. Pozornost komise tedy se nově zaměří na této oblasti díky tomuto balíčku. Za prvé na stranu poptávky trhu práce, u politik zaměstnanosti, které pomáhají vytvářet přísné podmínky pro tvorbu pracovních eh, míst a poptavku, eh, například eh, dotace na nová pracovní místa nebo změny v daňové oblasti, včetně minutálních daní, také podpora nově vznikajících podniků a OSVČ a také boj proti nehlášené práci. Dále s tím, jak se snažíme řešit energetickou, tedy Eh, efektivní nakladání s energetickými zdroji a tak dále. Komise zaměřená na této oblasti. Zelenou ekonomiku, informační a komunikační terminologie a dále zdravotní a sociální služby, jakožto potenciální hnací motory pro vytváření nových příležitostí v oblasti zaměstnanosti. Eh, také jde samozřejmě o reakce na potřeby hospodářství a potřeby sociální oblasti. Navrhujeme detailní akční plán na podporu eh, potenciálu zaměstnanosti rozvíjení v těchto třech oblastech. Dnes vzrůstající nezaměstnanost je to, co trápí evropského občana nejvíce. Eh, nezaměstnanost dosáhla rekordních úrovní a namísto toho, aby se situace lepšila, stále se zhoršuje. Proto navrhujeme tento balíček pro zaměstnanost, tak aby se oživila eh, zaměstnanost a tvorba pracovních míst. A proto je to tak aktuální. Eh, tento balíček přichází ve chvíli, kdy mnoho zemí podniká bolestné reformy. Eh, některé členské státy v nedávné době Itálie, Španělsko a Řecko provedly, odvedly obrovské úsilí. Eh, pan předseda Barroso již přednesl konkrétní návrh pro pracovní, růst, pracovní místa a růst v Řecku. Ale naše návrhy se týkají také střednědobého výhledu pro Evropu jako celek, Evropskou unii jako celek Chceme identifikovat nejefektivnější eh, cesty na pozadí aktuálního hospodářského a sociálního klimatu pro eh, kroky eh, podnikané EU e a členskými státy k dosahování cílů strategie 2020. Proto balíček pro zaměstnanost zakládá návrhy v oblasti zaměstnanosti, což by mělo být skutečně hnacím motorem hospodářského růstu. Představu, kterou jsme prezentovali členským státům, se vztahují na tři hlavní oblasti. Za prvé, klademe důraz na naléhavou potřebu zaměřit se na stranu poptávky u tvorby pracovních míst, to znamená podpořit členské státy v tom, aby podnikly kroky k vytváření příznivých podmínek eh, pro tvorbu pracovních míst, pro poptávku po práci. Eh, to je možné poniknout různými způsoby, které už jsem zmiňoval, ale balíček se rovněž zabývá hlavními strukturálními výzvami, kterým Evropa čelí, přechodem na nízkolikou ekonomiku, která je eh, hospodárná z hlediska se, se zdroji, dále demografické změny a rychle se vějící technologie. Identifikovali jsme tři sektory, tyto tři sektory, které budou eh, těžištěm eh, dokumentů v tom našem balíčku, nebo jsou těžištěm dokumentů v našem balíčku. Věříme, že investování do dovedností v těchto třech oblastech bude mít výrazný dopad na zaměstnanost, samotná zóna ekonomika, tam se očekává, že vytvoří více jak 20 milionů eh, pracovních míst eh, v nadcházejících deseti letech. Velmi konkrétně navrhujeme detailní akční plány na podporu a rozvoj potenciálu zaměstnanosti v těchto oblastech. Dále musíme učinit evropský trh práce mnohem dynamičtějším. Je třeba vyvodit ponaučení z eh, té trvající krize a Evropská komise apeluje na členské státy, aby investovaly do úspěšné eh, transformace na trhu práce. Je třeba vnést eh, na trh práce větší dynamiku a větší inkluzivitu. Tato vyváženost je možné dosáhnout prostřednictvím politiky zaměstnanosti, které stimulují interní pružnost, flexibilitu, které snižují nejistotu a fiskální náklady a také zavedením eh, důstojných a udržitelných mest a smluvními dohody, které, dohodami, které by bránily roztřešenosti na trhu práce. Komise chce také kvalitu pracovních míst. Zajeli jsme, chceme zahájit eh, veřejnou konzultaci ohledně rámce kvality pro stáže. Dále eh, silný, efektivní eh, dialog, združování zdrojů, partnerství, to vše je nutné pro úspěšné provádění jakékoliv, jakékoliv politiky zaměstnanosti. Reformy trhu práce musí jít ruku v ruce s investicemi do lidí. Investice do dovedností eh, jsou také cestou, jak řešit aktuálně nedostatek dovedností a řešit tedy pod, nepokryté potřeby trhu práce. Poptávku po určitých kvalifikacích či dovednostech chceme řešit i lepším prognozováním toho, eh, jaké dovednosti je třeba eh, produkovat pro trh práce. Dále, abychom zlepšili mobilitu pracovníků je třeba odbourat zbývající právní či praktické překážky volného pohybu pracovníků, například přenositelnost penzí, jedním z příkladů takových překážek. Dále navrhujeme přetransformovat aktuální nástroj EURES, tak aby odpovídal pracovním místům a uchazečům práci přeshraničně. A do třetice tento balíček pro zaměstnanost nastavuje cestu pro posilní koordinace multilaterálního monitoringu politiky, politik zaměstnanosti na úrovni EU, včetně scoreboardu, abychom monitorovali vývoj v oblasti zaměstnanosti. Sociální partneři v EU musí více zaplnit nastavování priorit a do utváření politik zaměstnanosti. Proto také jsme navrhli zaplnit národních sociálních, vnitrostátních sociálních partnerů do monitorování vývoje mest. Tento návrh má posílit eh, rámec pro řízení a zprávu na úrovni EU, má posílit tedy to, co již existuje v oblasti hospodářství, balíček pro zaměstnanost by měl vstoupit v platnost eh, do příštího evropského semestru. Dále se zde potrhuje potřeba toho posílit eh, pojitko mezi reformami trhu práce v jednotlivých členských státech a investic skrz, evropských, eh, skrz evropské finanční nástroje, jako je sociální fond na podporu takovýchto reform. K tomu se ještě vrátím, ale dovolte Abych se není dotkl zbývající části našeho pracovního programu pro 2011, co jsme představili, tedy zákonodárce znamená o balíček pro vysílání pracovníků. Při minulé rozpravě jste vznesli řadu otázek a 21. března byly také další návrhy. A účelem tohoto setkání není o, opakovaně vznášet další dotazy, a věnovat se obsahu návrhu. Já bych eh, rád eh, připomenul tři hlavní rysy. Komise tímto plní slib eh, daný v roce 2009 předsedou Evropského parlamentu vyřešit problémy, které se týkají výkladu a provádění Eh, směrnice o vysílání pracovníků. Tento balíček usiluje o rovnováhu v mnoha úrovních, respektuje cíle směrnic roku 96, respektuje diverzitu různých sociálních modelů a eh, eliminuje administrativní zátěž. Jde o lepší provádění a aplikace eh, směrnice o vysílání pracovníků z roku 96, lepší praktické uplatňování, a jde také o zajištění eh, svobodného poskytování eh, služeb a zaručení sociálních práv. Svoboda poskytovat služby či eh, práva na stávku jsou zachována a není jste, nejsou v tomto eh, balíčku eh, jiné eh, překážky, které by bránily právu, provádění práva na stávku. Jsou zde vytvářena pravidla pro spolupráci mezi vnitrostátními orgány, které mají na starosti vysílání pracovníků. Vyjasňují se prvky oznámení o vyslání s cílem vyhnout se vy, mm, vytváření fiktivních společností a také brání před eh, obcházení práva. Jsou zde stanoveny zodpovědnosti, pokud jde i o kontroly, zlepšuje eh, prosazování práv a mechanismů společné zodpovědnosti a eh, také umožňuje přeshraniční vybírání poplatků a pokud. Je to všechno v velice vyrovnaném poměru a tento balíček eh, na jedné straně eh, zachovává možnost pro vysílání pracovníků a na druhé straně chrání také zájmy společností. V členských státech již eh, započaly diskuse a tento týden se bude to projednávat na neformálním zasedání Rady ministrů. A parlament bude připravovat pozici stanovisko k obou iniciativám. Pokud je o finanční nástroje, tak jistě víte, že e, probíhají diskuse o návrhu komise. Vím, že vy jste již začali se věnovat různým návrhům a e, řada e, témat již byla předmětem živé diskuse. Jde mi o, hlavně o toto. Nechceme ztratit možnost propojovat naše finanční nástroje a jejich využívání s politickými cíly a chceme opravdu generovat přidanou hodnotu na úrovni EU. Komise eh, navrhuje minimální podíl, který by představoval minimálně 84 miliard z toho celkového eh, rozpočtu politiky soudržnosti a řada členských států již vyjádřila souhlas s tímto návrhem, ale jiné státy jsou silně proti. Je mi jasné, že zde se Eh, tyto eh, pohledy rozcházejí i v parlamentu. A proto bych eh, se rád stručně vrátil k té základní úvaze, která vedla k předložení tohoto návrhu. Je tady již předem definovaný podíl evropského rozpočtu, který podporuje ten lidský rozměr růstu. A tomu se komise intenzivně věnuje. Je to totiž symbol, eh, který ehm, je důkazem toho, že Evropská unie bere své závazky vážně a vyčlenuje adekvátní rozpočet. Vzhledem k současné ekonomické situaci je nezbytné, abychom se soustředili své finanční zdroje na podporu zaměstnanosti. Hlavní argument proti těmto minimálním podílům zní eh, je to slovo rigidita, eh, která by údajně eh, zavládla na úrovni členských států, které by nemohly eh, flexibilně disponovat prostředky z různých fondů. To podle mne není správné. Všechny finanční nástroje, včetně politiky soudržnosti a příslušného fondu, směřují k podpoře spolupráce evropské rozpočtové eh, orgány ehm, zajišťují, aby byly politické cíle, pardon, rozpočtové cíle sledovány. Alokace eh, Evropského sociálního fondu ehm, musí probíhat bez ztráty důvěryhodnosti. Musíme zachovat eh, na úrovni členských států příslušnou flexibilitu, tak aby mohli přizpůsobit alokované prostředky pro své potřeby. A tyto podíly, eh, které navrhujeme, budou pro členské státy výhodné v tom, že eh, reflektují mm, současnou ekonomickou situaci. V některých členských státech však alokace eh, prostředků z ESF představuje pouze 10 až 15 z celkového rozpočtu na politiku soudržnosti. A komise žádá, aby parlament rozhodl o tom, kolik bychom prostřednictvím ESF mohli investovat do lidského kapitálu v, minimálním, v minimální úrovni. Pokud eh, z, mm, zrušíme ty minimální podíly, to by znamenalo, že by člen, eh, členské státy a jejich vnitrostátní orgány měly, neměly tak to mohli by se eh, rozhodovat, kolik budou z toho celkového rozpočtu politiky soudržnosti eh, alokovat pro své potřeby. Spolehám na to, že eh, Evropský parlament podpoří tuto konkrétní část našeho návrhu. Je totiž, nezbyt, je totiž velice důležité, aby parlament zachoval ty minimální podíly tak abychom opravdu mohli hovořit o evropském rozpočtu, který směřuje k podpoře sociálních eh, opatření. Jde o další zlepšení eh, efektivity využívání prostředků z ESF. Dovolte, abych se vrátil nyní k Fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Nemusím, myslím, tento výbor ani celý parlament přesvědčovat o přidané hodnotě tohoto fondu. Je to nástroj, který eh, je výrazem solidarity Evropské unie s těmi nejvíce znevýhodněnými. Členské státy mohou díky tomu eh, v praxi Eh, testovat nová opatření. Je to nástroj, který má smysl. Vím, že existují eh, obtíže eh, s konkrétními prvky toho návrhu a budu diskutovat o dalších zlepšeních, ale chtěl bych, abyste nás podpořili při obhajobě tohoto nástroje, který opravdu způsobil změny v praxi i pokud jde o vnímání Evropské unie. Je mi jasné, že program pro sociální změnu a inovaci Eh, pokročil nejvíce. V radě pokračují diskuse a zdá se, že brzy dojde k dohodě. Bez toho, že bych zacházel do detailů, mohu říct, že um, nyní se finalizují pozice na vaší straně. Dovolte, abych jenom připomenul, že i toto je důležitý nástroj, který umožní komisi iniciovat uh, akce na Evropské unii. Také jsme uh, již přišli s určitými indikativními percentálními podíly, pokud je o alokaci. A doput, dopad těchto modifikací eh, je potřeba dobře promyslet. Vážení členové, hlavním smyslem našeho setkání je eh, sdělit vám, jak vypadá program na rok 2013 a velice rád si vyslechnu vaše připomínky a vezmu v úvahu vaše argumenty Eh, pokud tedy se jedná o přípravu programu na příští rok. Nebude o nic snažší než tento. Musíme však zajistit, aby tento balíček pro zaměstnanost byl realizován a aby um, vylepšil stav zaměstnanosti v Evropské unii. Jsem rovněž ochoten vyslyšet návrh parlamentu, pokud jde o iniciativu, která by posílala tuto iniciativu prostřednictvím investic. Řada velkých úkolů leží nadále před námi. Týká se to přenositelnosti eh, důchodů, aktivního začlenování, boje proti chudobě, eh, stárnutí populace a tak dále, abych uvedl jenom několik z nich. Ale eh, tolik z mé strany. Nyní si rád vyslechnu vaše otázky a rád na ně odpovím. Paní předsedkyně, vážení členové, děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Ve vašem vystoupení jste nám poskytl již přehled hustoty návrhů, které jsou na stole, ale také jste nám učinil představu i o rozsahu vašeho portfolia a spolupůsobení s dalšími politikami a akcemi, které provádí jiní členové kolegia. Nyní zahájíme tu naši část strukturovaného dialogu a nejdříve předám slovo koordinátorům Pan Čaba Ory bude hovořit za EPP. Máte slovo. <clears throat> Děkuji, paní předsedkyně. Několikrát jsme vyjádřili svoji nespokojenost s prací Evropské komise. Poslanci by si přáli pracovat, ale nedostáváme návrhy. Proto je nyní příležitost pro to, abychom poděkovali komisaři, že jsem dorazil. Toto setkání je užitečné, návrhy se objevují a my vyjadřujeme nejenom naši kritiku, ale i naše poděkování v tomto ohledu. Mám několik otázek, které bych vám chtěl položit. Nebudu zabírat čas ostatním poslancům, kteří se chtějí vyjádřit. Je potěšitelné, mm, že je zde tento balíček v oblasti zaměstnanosti a tyto návrhy. My máme určité představy, vy také. Budeme diskutovat o těchto návrzích. Pro nás je trochu frustrující, že tyto návrhy se objeví těsně před radou, ale budeme mít možnost vyjádřit naše stanovisko a naše názory. Zatím nevidíme že by docházelo k provádění těchto návrhů. Jedná se o národní kompetence, ale je tady určité světelko naděje z hlediska sociálního fondu a těch finančních aspektů. Právě jsme si vás vyslechli, pane komisaři, a jistě chápete, jaké tady jsou problémy. Je tady mnoho dobrých nápadů, ale pokud zde nebudou prostředky, pak bude na členských státech, aby zajistili nezbytné finance a sledovali priority. Ale vždy to tedy bude záležet na finanční schopnostech těchto zemí. V některých zemích je situace lepší z hlediska zaměstnanosti. V některých státech je tato situace dobrá, ale v jiných členských státech neexistují nezbytné prostředky pro to, aby bylo možné začlenit tyto programy. Propojení s politikou soudržnosti je velice důležité. O tom jsme již hovořili, když jsme probírali směry zaměstnanosti. A při té příležitosti jsme prohlásili, že je důležité zdůraznit význam politiky zaměstnanosti. Pane komisaři, měli bychom i nadále úzce spolupracovat protože zde stále existují nedořešené otázky. Co se týče vysílání pracovníků, souhlasím s principy. Mám dojem, že je tady příliš mnoho pravidel, příliš mnoho kontrol, příliš velká byrokracie, ale tyto návrhy dorazily do parlamentu, budeme mít diskuzi na toto téma. Monty 2. Tady je nutné vyjasnit situaci z hlediska práv pracovníků. Můžeme k tomu dát naše stanovisko a rozhodovat bude rada. V každém případě je nutné dospět ke koncensu. Co se týče ostatních bodů, paní Elizabeth Mora bude hovořit o těch dalších bodech. A co se týče globalizačního fondu, o tom bude hovořit paní Bauer. Děkuji. Aleksandr Serkas a dále bude hovořit paní Schroeder za zelené. Nejdříve za zelené paní Schroeder jako první? Ne, tak pan Serkas. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, děkuji, pane komisaři. Pokud se nemýlím, je to po třetí, kdy máme tuto příležitost vás mezi námi přivítat. Už jsme vás přivítali také na plenárním zasedání, na zasedání koordinátorů a nyní na zasedání našeho výboru. Já doufám, že je to pozitivní signál, který ukazuje, že se změnilo vnímání na straně komisařů ohledně všech těchto aspektů sociální politiky a institucionální role, kterou se hrává Evropský parlament v procesu rozhodování ohledně komunitárního modelu. Chtěl bych vám skutečně poděkovat za to, že jste přijel, že nám nasloucháte tak často. Pane komisaři, chtěl bych poděkovat také vašim kolegům a doufám, že všichni budete více brát v potaz Evropský parlament. Je důležité nám naslouchat, ale je také důležité zohlednit to, co říkáme. Hovořím za skupinu socialistů. V rámci naší skupiny se domníváme, že vedle toho, co se děje na úrovni kolegia komisařů, tak vedle toho je nutné si uvědomit, že všichni souhlasí s tím, že to, co bylo realizováno až do posud, v podstatě zvyšuje sociální problémy. Máme více vylučování a více nezaměstnanosti. Pane komisaři, myslím, že je nutné reálně změnit tento stav věcí je samozřejmě nutné změnit filozofii, tak jako jsme to zaznamenali u balíčku zaměstnanosti. Tady jsme zaznamenali jiný tón, jsou tady jiné přístupy z hlediska stejného zacházení, z hlediska růstu. Ale problém je v tom, že zatím se jedná pouze o filozofii. Jedná se pouze o krásný diskurs, ale zatím ještě nedochází ke změnám v praxi. A také nemáme ještě k dispozici legislativu, která by pokryla obrovské vákuum, které existuje v Evropě, nejenom z hlediska problémů nezaměstnanosti, která existuje v celé řadě zemí, Pane komisaři, v tomto smyslu bych vám chtěl poblahopřát ohledně těch semantických a filozofických změn v oblasti zaměstnanosti, ale je nutné také upozornit na to, že na straně EU ještě neexistuje dostatek konkrétních opatření na pomoc osobám, které mají problémy, například problémy s nezaměstnaností. Pane komisaři, Nestačí mít takové projevy a tento diskurs například na adresu zemí, které mají nezaměstnanost 20% a u mladých dokonce 40%. Pane komisaři, vy jste řekl, že jste se pokusil pomoci členským státům. Ale já si myslím, že tady musí existovat určitá konzistentnost mezi tedy eh, politikou zaměstnaností, hospodářskou a daňovou politikou. Vy jste řekl, že budete pomáhat členským státům, že je budete podporovat. Řekl jste, že se budete snažit radit, jak nakládat s rozpočtem ale jde nutné zde také do toho zapojit daňovou a rozpočtovou politiku. Je nutné si uvědomit, že tyto členské státy se nemohou podrobit těmto pokynům nebo těmto radám. My máme svoji sociální politiku, svoje korekce, na druhé straně existují evropské požadavky, ale zatím věci se nemění. A do té doby, eh, dokud se nebudou tyto věci měnit, tak nedosáhneme příliš velkého výsledku. Pro nás je to opravdu zásadní. Balíček, který jste nám představil, je krásný, ale za podmínky, že bude konzistentní se zprávou hospodářských záležitostí. Nesmí tady být rozpory mezi tím, co se říká a co se činí. Je nutné, aby zde existovala konzistentnost. A na závěr, pane komisaři, by se chtěl zmínit o problému mobility pracovníků. Kolegové o tom budou také hovořit. A tady bych chtěl říci, že se pokusíme vám pomoci. Budu laskavější vůči vám. Hovoří se o globalizačním fondu. Tady budeme poskytovat absolutní podporu, protože v krizi je to velmi důležité. To je jediný vlastně skromný nástroj, který máme pro to, abychom pomohli odvětvím a regionům, které jsou v krizi. Takže nebylo by dobré, jak si odklánět tento globalizační fond. Například z hlediska vzdělávání nezaměstnaných a tak dále. Na to bychom měli najít něco jiného. Paní Šreter a pak pan komisař odpoví na ty první vystoupení, první otázky. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já mám dva body. Ten jeden, to je sociální fond, Evropský sociální fond. Je velice obtížné bojovat za těch 25%, ale jsou tady určité aliance například s ministry práce u těch členských států, které jsou potenciálními nositeli těchto projektů. Ovšem tyto aliance se ruší, pokud to nařízení o tomto fondu necháme tak, jak je. Musíme to změnit, protože nařízení o sociálním fondu hovoří o koncentracích článku 4 a to znamená, že vlastně to je nepoužitelné. Co se týče dobré politiky, trhu práce a inkluzivní politiky. Já bych vás velice žádala, pane komisaři, aby tady se připustilo více flexibility. Pak najdeme ty správné aliance. A druhý bod. Ten se týká mm, enforcement direktiv, eh, směrnice, tedy směrnice na prosazování práva. Tady jste řekl, že chcete mm, jak si vyjasnit národní inspekce. Ale co děláte? Vy je omezujete. Poslední týden jsem vám řekla, jak to vypadá, co to znamená, i to malé omezení, které nastane, e, jaké vlastně energie tady jsou, e, téměř zločinek, energie, které chtějí zbavovat zaměstnance jejich e, mzdy. Chcete omezit tyto národní inspekce? Myslíte si, že opravdu, pokud zavedete tento systém IMI, že skutečně budete moci nahradit ty inspekce tou přísnou eh, inspekcí ve vašem pojetí? Děkuji mnohokrát. Valičku pro zaměstnanost. Jsem rád, že i vám připadá dobře načasovaný, aktuální a plně sdělím to, co řekl pan Cerka, o nutnosti sladit cíle hospodářská finanční politika na straně jedné a politiky zaměstnanosti a sociální politiky na straně druhé. Toto sladění není možné všem provést v rámci toho samotného balíčku. To je to, co musí nastat poté, co byl balíček přijat v rámci komise, v rámci procesu evropského semestru. Ale jistě víte, že tento balíček bude zapadat také do působení a činnosti Rady, Evropské rady, která v závěrech z 1. března změnila, nadcházející balíček pro zaměstnanost a doufáme, že hlavy státu a vládce také eh, vrátí k tomuto bodu na některém příštím zasedání. Takže my se domníváme, že tento balíček může být určitým stavebním kamenem pro vytváření nového druhu politiky a strategií reálným, trvale učitelným způsobem, to, abychom překonali krizi. Všechny potřebné prvky balíček obsahuje, možná tradiční tradiční slabinou politiky zaměstnanosti v Evropě bylo nadměrné zaměřování se na na stranu nabídky. Došlo tady k polarizaci na trhu práce v Evropě a my se snažíme toto řešit nabídnutím nových nástrojů, podporou mobility, podporou pracovníků, zejména mladých, kteří chtějí hledat práci v jiném členském státě. Musíme tedy pracovat na tomto balíčku, a to ne pouze na jeho provádění v rámci eh, oblasti zaměstnanosti, ale také v tom smyslu, že usilujeme dosažení dopadu na širší hospodářské politiky. To je jistě pravda. Samozřejmě to sebou ponese i finanční dopady. Částečně půjde o realokaci prostředků, to se týká aktuálního období, Dopady politiky zaměstnanosti řešíme již v rámci politiky přitosti pro mladé. Nyní to dosahuje fázi implementace, takže to se promítá do toho balíčku pro zaměstnanost, ale zároveň budeme poskytovat další informace s tím, jak se nám akční týmy budou vracet do těch osmi členských států, respektive z těch osmi členských států, kde jsme se zaměřili na realokaci prostředků, zejména na oblast eh, tedy příležitostí pro mladé. A není náhodou, že zdůrazňujeme význam finančních nástrojů v příštím finančním výhledu. Dobře jsem slyšela slova paní Šretterová ohledně toho, že potřebujeme flexibilitu. Samozřejmě Až přijde na rozhodování o výsledném finančním rámci, eh, bude muset existovat určitá flexibilita, ale v této fázi se domnívám, je důvodnější eh, přednášet své argumenty a eh, vyargumentovat tedy ten původní návrh, se kterým jsme vystoupili a plně zdůvodnit potřebnost těch nástrojů, a konkrétních řešení obsažených v našem návrhu, s tím, že v pozdější fázi pak uvidíme, kde, ta legitim, kde je možné hledat tu skutečně důvodnou, potřebnou flexibilitu, aniž bychom ovšem podrývali to hlavní politické zaměření. Pokud je o tento balíček, doufám, že není příliš byrokratický, jak je označil pan Ery. Doufám, že se nám podařilo omezit ty nové praktické prvky a požadavky na absolutní minimum. Proto jsme zvolili také jedno odvětví stavebnictví, kde skutečně byla identifikována celá řada problémů a jsou potřebné reálné kroky a nová řešení, pokud chceme odbourat tyto problémové případy a riziko sporů. Jinak však balíček nepřinesl žádnou zbytečnou novou byrokratickou vrstvu, která by, eh, která by se stavila nad rámec té eh, původní směrnice. Jinak ještě k tomu, co říkala paní Šretrová, a paní Turunen eh, také nadnesla toto téma, to omezení se týká toho, nebo jediné omezení spočívá v tom, že musíme zaručit soulad eh, s evropskou legislativou. Kromě toho by nic nemělo hrát rohly. Děkuji. Pro druhé kolo dotazu začneme paní Monen Šartě, potom uh, dostane slovo pan Steven Hughes. Paní Monen Šartě, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji, pane komisaři, za to, že jste mezi nás přišel opět do tohoto výboru, aby se nám představil balíček pro zaměstnanost a diskutoval s námi. Jak řekl jeden z mých kolegů přede mnou, filozofie věci je velmi zajímavá a dnes ovšem potřebujeme potřebujeme praktická řešení. Potřebujeme ten balíček pro zaměstnanost byl skutečně efektivní, aby, aby dosáhl reálné změny v té neužitelné situaci, kdy vzrůstá nezaměstnanost v evropských zemích. To je také důvod, proč pro vás mám čtyři otázky, pane komisaři, a jeden návrh. První bod se týká strany poptávky. Vy jste řekl, že v tomto balíčku pro zaměstnanost vycházíte ze strany poptávky po práci. Já se domnívám, že dnes je v našem zájmu přejít do té operativní roviny a zaručit, aby v každém profesním oboru bylo možné vést eh, úvahy a, a určit, jaká pracovní místa se čekají. Eh, protože přímo v terénu vidíme, že v těch jednotlivých odvětvích nemáme jasno o tom, jaký bude další vývoj a je třeba tedy identifikovat poptávku, tak bychom mohli podle toho nastavit eh, různé krátkodobé eh, školící kurzy eh, a praxe, stáže podobně, tak abychom vyhověli právě realitě poptávky, strany poptávky. Dále jste zmiňoval zónou ekonomikou informační a komunikační technologie a služby, ale mohu vám říct, že to vidíme také dobře u Evropského sociálního fondu, že dochází k určitému vývoji u pracovních míst a tato, tento vývoj se týká všech, všech profesí. Na to je třeba nezapomínat, abychom nedopustili eh, profesní exkluze vyloučení. Dále stáže pro mladé. Zmínil jste, že chcete, aby se vaše politika, aby vaše politika ošetřila i toto citlivé místo a Aleksandr Serkas poté zmiňoval to, do jaké míry jsou mladí zasaženi nezaměstnaností, ale nejde o to rozvíjet program stáží, ale rozvíjet ty stáže, které umožní poté integraci na trh práce. Protože skutečný problém spočívá v tom, že velmi často mladí jsou využíváni eh, v rámci stáží, ovšem bez toho by jim byla nabídnuta budoucnost. A čtvrtá věc, které se chci dotknout, je zhodnocení nabitých kompetencí. Já bych vám ráda navrhla, navrhla pane komisaři, v, v dobrovolném sektoru, v sektoru neziskových organizací vidíme, že e, obrovské profesní, někdy e, profesní kompetence, ale e, ty nejsou nějak validovány, nejsou nějak zhodnoceny. Přitom by to umožňovalo mobilitu, umožňovalo by to profesní vývoj. Takže otevřeme tuto oblast a umožněme jakousi validaci eh, kompetencí získaných v dobrovolném a neziskovém sektoru, nevládním sektoru. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji. Nyní pan Steven Hughes a poté Edith Bauer. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji, pane komisaři, za tu vaši neutuchající bitvu za zaměstnanost a sociální politiku v instituci, která je poměrně eh, nepříznivě nakloněna Eh, progresivnímu vývoji v této oblasti. Já stručně zmíním pár věcí. Nejprve pokud je balíček pro zaměstnanost, souhlasím s tím, co již zaznělo. Nemohu nesouhlasit s analýzou obsaženou v balíčku pro zaměstnanost. Eh, shoduje se to i s tím, co slyšíme eh, ohledně vývoje a retoriky užívané u makroekonomického řízení v poslední, v poslední době. Ale dovolíte-li, mohu říct, že ono se to příliš neliší od analýzy obsažené v Employment Guideline Package v roce 97. Já vám dám jeden konkrétní příklad. Balíček či strategie pro zaměstnanost z roku 97 vyústila v konkrétní směrnice o práci na eh, částečný úvazek, dokonce poté pro eh, dočasné agenturní pracovníky. Toto se promítá neustále do této strategie. Dnes se tedy konstatuje, že tento trend ovšem těchto různých částečných úvazků, krátkodobých eh, pracovních míst je eh, erozivní pro trh práce a pro sociální stabilitu, ale zároveň říkáte, že potřebujeme ve všech eh, smlouvách, zaměstnaneckých smlouvách nějaké core labor standards, tedy základní standardy pro oblast práce, ale jak se nezacházíme dostatečně daleko, abychom tyto standardy skutečně nastavili. Proč pročetnou tak, pro, pokud ta analýza eh, dopadá stejně jako v roce 97 a tehdy to vysvětlo v konkrétní legislativu, proč ne tentokrát? Jaký to má důvod? Další věc se týká balíčku vysílání pracovníků. Já nebudu opakovat vše, co zaznělo v plénu minulý týden, ale jedna z věcí, které jste dnes uvedl, zazněly i v plénu minulý týden, a totiž, že váš návrh nedává absolutní prioritu právu poskytovat služby nebo právu usazovat se, ani právu na stávku nebo právu združování. Čili deklaruje se vyváženost mezi těmito dvěma stranami, ale problém, který já zde vidím, je, že právo na združování právo na stávku patří k základním právům, vepsaných, vepsaným do listiny základních práv právo na poskytování služeb přezraničně či právo usazovat se přezraničně, to není součást listiny základních, základních svobod. Takže jak to, že tato základní eh, práva pracujících nemají nadřazenost, to je problém. V ústavě například právo na stávku je nadřazené, ale stejná práva v rámci podniku nejsou eh, vepsána do primární legislativy. Takže já si myslím, že tady je celá řada eh, problémů Eh, s tou věcí a zajímalo by mě tedy, eh, jaké konkrétní návrhy z toho vzejdou posléze. Edith Bauer a poté Jutta Steinbrück. Prosím, Edith Bauer.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 zvláště z hlediska té strany poptávky. Ale vypadá to tak, že zde by mohly vzniknout nové výzvy pro mladé lidi, kteří by mohli být vyškoleni a eh, mladí eh, toto vnímají jako určitý vývoj. Ale co se týče starších osob, ty jsou v této situaci znevýhodňovány, takže to není optimální řešení. Mám určitou připomínku k této problematice. Vypadá to tak, že momentálně existuje příliš mnoho programů, příliš mnoho cílů a jedná se o stejné fondy, které jsou využívány za různými účely. Mě znepokojuje, že je zde malá přehlednost. Je obtížné pochopit, jaké prostředky mohou být využívány na jaké účely. Mám také konkrétní otázku, kterou bych vám chtěla položit. Jaké propojení tady existuje mezi jednotlivými fondy, mezi jednotlivými evropskými fondy, zvláště mezi Evropským sociálním fondem a eh, fondem pro podniky. Myslím si, že to je zajímavá iniciativa pro boj proti nezaměstnanosti, ale není mi úplně jasné, jakým způsobem to funguje. A další připomínka. Ta se týká Fondu pro přizpůsobení se globalizaci, eh, tak jak eh, to tady již zaznělo z úst ostatních řečníků není pro nás úplně jasné, mm, jak vypadá tento návrh. Můžeme dokonce říci, že jsme překvapeni tímto návrhem, protože již existuje velice velkorysá zemědělská politika, existuje tady mnoho disponibilních nástrojů. Proč bychom potřebovali využívat ještě tento globalizační fond v této oblasti, tedy v oblasti zemědělství? Na základě této iniciativy se vytváří zmatená situace, kde ty jednotlivé nástroje jsou používány za účely, které nejsou plně transparentní a konzistentní. Proč nepoužíváme mm, koherentnějších nástrojů, které odpovídají přesným eh, účelům a cílům? Navíc ty původní eh, cíle eh, vlastně jsou zatlačovány do pozadí, protože není dostatek eh, prostředků pro to, aby bylo možné mm, zajistit patrné výsledky. Evropský parlament tedy není příliš nadšen tímto návrhem a pravděpodobně nebude příliš vítat tento návrh, který jste předložil. Dále jste uvedl, že je nutné odstranit překážky na trhu práce v rámci jednotlivých eh, členských států. Já jsem chtěla položit tuto otázku na plenárním zasedání, ale neměla jsem na to čas, proto bych eh, se vás zeptala nyní. Není to poprvé, co kladu tuto otázku. Chtěla bych vědět, zda v rámci vaší kompetence máte v úmyslu ověřit jaké profese jsou požadovány eh, ze strany jednotlivých členských států eh, v souvislosti s udělováním občanství jednotlivým eh, žadatelům. Vypadá to tak, že v komunitární legislativě se jedná o profese, které úzce souvisejí s fungováním státu. To je údajně předběžná podmínka pro udělení občanství. Děkuji mnohokrát pak bude hovořit paní Steindruck a pak budete mít slovo, pane komisaři. Pane komisaři, vy jste se zmínil také o té rozpravě v minulém týdnu, pokud jde o ten balíček pro zaměstnanost. A plánujete také nové nařízení. Myslíte si, že to partnerství bude vyňato z EURESu? Jakožto zpravodajka pro program pro sociální změnu a inovaci eh, jsem se um, zabývala partnerstvím přeshraničního charakteru a eh, vě, setkala jsem se s těmi státy, které toto partnerství realizují a hovořili jsme o problematice do budoucnosti. Nejsou tady podle mne žádná vertikální opatření. A já jsem se setkal se zástupci čtyř států a slyšela jsem, že nebude téměř možné zvládnout eh, tu administrativní zátěž ESF a tento problém je i mezi jednotlivými spolkovými státy v Německu. Takže otázka zní, jak chcete uh, tu otázku přezraničního partnerství a mobility, která eh, v těch hraničních regionech opravdu funguje. Jak ji chcete zajistit do budoucnosti? Dovolte také eh, otázku, která se týká eh, příspěvku paní Šrederové vysílání. Já sdílím její názor. Několikrát jsem se setkala v, v Francii i Německu na stavbách, na staveništích s problémem eh, kontrol. Před 14 dny jsem slyšela v Německu, eh, že není jasné, co mají místní orgány eh, kontrolovat Musí se s těmi kontrolami začít v těch eh, státech, odkud zaměstnanci pocházejí, odkud jsou eh, vysíláni. A musí vědět, kde se v té hostitelské zemi eh, mohou obrátit na příslušné orgány. A to souvisí také s řetězci subdodavatelů. Takže Netýká se to pouze stavebnictví. Je jasné, že je zapotřebí eh, eh, rozšířenějších kontrol. Eh, musí probíhat kontrola jak ve vysílajícím, tak přijímajícím státě. A dovolíte-li, paní předsedkyně, ještě třetí bod. Musím pana komisaře také pochválit za tu snahu zvýšit minimální mzdy jsem velice ráda. Sdílím váš názor v tom, že se zde eh, v případě nástroje pro potírání chudoby jedná o velice důležitý nástroj. A komise eh, umožní zásahy členských států do minimální mzdy a do tarifních dohod. Ale já bych si přála, aby i v této oblasti jste se zasadili více eh, o zvýšení minimální mzdy a o zlepšení standardů, protože v tom spočívá naše budoucnost. Děkuji. Pane komisaři, navrhuji, abyste odpověděl na tuto řeku otázek. Vždycky je to několik otázek najednou. Dále mám na seznamu pana Kristensena a Richarda Falbra. Jsou tady ještě další kolegové? Paní Dali? A uzavírám seznam řečníků. Pane komisaři. Já se pokusím zodpovědět eh, maximální množství vašich dotazů. A budu rychlejší než v tom předchozím kolečku, aby dal možnost ostatním. Já se domnívám, že většina tohoto, těchto prvků um, balíčku pro zaměstnanost obsahuje konkrétní plány, pokud jde o ta odborná školení a stáže, tak uh, zde probíhají uh, diskuse. Pokud se podíváme na tyto tři sektory, které tady zazněly, tak samozřejmě to není exkluzivní pro ESF. Eh, pouze uvádíme, že eh, analýzy prokazují, že v těchto třech sektorech se zvýší eh, zaměstnatelnost. Například v tom zeleném sektoru to platí. Nicméně chceme prostřednictvím vhodných investic a správných politik zajistit, aby díky této transformaci vzrostla zaměstnatelnost v Evropě. A to je právě důvod, proč jsou tyto eh, akční eh, plány eh, ve spolupráci s dalšími portfoly, ať už je to ochrana životního prostředí nebo zdravotní péče, směřuje k provádění tohoto balíčku. A pokud jde o provádění, tak tam je spolupráce taky velice dobrá. Ten text není exkluzivní. Eh, nebude totiž bránit dalším eh, legislativním iniciativám. Ale jsem přesvědčen, že pokud hovoříme o reformě pracovního trhu, tak eh, je zde spojitost s reformami, které probíhají na úrovni členských států. Velice často tyto specifické reformy totiž obrážejí konkrétní specifickou situaci v daném státě a ne vždy nutně celoevropskou situaci. Ovšem je potřeba poznamenat, že o tomto balíčku se bude hodně diskutovat. Obrátím se po parlamentu a e, radě na sociální partnery a Eh, bude se také konat eh, konference na téma zaměstnanost v Evropě. Nebude se hovořit pouze o praktických opatřeních, ale eh, budou předloženy také další návrhy na provádění tohoto balíčku. Takže ten proces zdaleka nekončí. Dovolím si říct, že jsme svědky začátku nového přístupu a nového období. Platí to pro ten okamžik, kdy se Evropě podaří eh, zbavit se recese a vysoké nezaměstnanosti. Fond pro vyrovnání se, se s globalizací. Není to primárně fond, e, sociální fond. Je tady nový, komplexnější a inkluzivnější přístup, poněvadž Eh, do tohoto eh, fondu nyní patří i zemědělci a OSVČ. Ovšem pokud jde o zemědělce, tak ten podíl je omezen. Eh, pokud jde o jiné účastníky než zemědělce, tak tam žádný limit není. A domnívám se, že tento přístup bude ve finále přijatelný. Ale jak už jsem uvedl v odpovědi na paní Schroeder, tak eh, je určitě nejlepší zachovat tu základní funkci tohoto nástroje, čili reagovat na neočekávané eh, události, například eh, rušení či zavírání společností, podniků a s tím a, a, a také eh, vysoký nárůst nezaměstnanosti v určitých eh, oblastech. Takže tento nástroj by si měl uchovat svoji schopnost eh, vycházet vstříc potřebám, které jsou způsobeny neočekávanými událostmi. Pokud je o minimální mzdu, tak je tady určitý protiklad. Hovořím o těch zemích, které jsou účastníky programu, a v některých zemích opravdu ta krize dosáhla eh, takového rozsahu, který jsme nikdy neviděli. Řecko samozřejmě je zcela výjimečným případem, ale i v případě Řecka jsme byli schopni zachovat minimální mzdu. V diskusích o tomto tématu však ne všichni tento názor sdíleli tedy názor, že by ta minimální mzda měla být zachována. A já jsem měl možnost o tom hovořit se, se sociálními partnery v Aténách. Přístup bude stejný eh, ke všem členským státům. Ovšem současný problém spočívá v tom, že tady jsou určité eh, nesrovnalosti při aplikování zásad pro zachování minimální mzdy, Problém je s koncepcí vnitřního vyhodnocení, protože se nejedná pouze o minimální mzdu, ale o reakci měnové, v měnové unii e, v případě, kdy to finanční riziko není všemi účastníky sdíleno. Určitě bychom e, o Monty 2 mohli hovořit e, dlouho a dlouho, ale dovolte ještě otázku, odpověď na otázku týkající se základních práv. Už jsme o tom hovořili na mnoha forech. Musíme zde nalézt tu správnou rovnováhu a musíme nalézt také mm, eh, realistické řešení. Takže pokud eh, byste k tomuto ještě měli další eh, otázky, tak rád je přijmu, abychom se mohli této diskusi nadále věnovat. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Paní Stendrk? Vy jste nedostala odpověď? Komisař bohužel, bohužel nezodpověděl dvě otázky. Jedna se týká přeshraničního partnerství a ta druhá se týkala vysílání pracovníků. Dovolíte, abych nyní dala slovo třem dalším kolegům a pokud zbyde čas, tak budeme mít možnost vrátit se k těmto otázkám. Richard Nejdřív Oli a pak Richard Falber. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl navázat na to, co řekl Steven News, který hovořil o nařízení Monty 2. V této souvislosti jsem si jist, že byla snaha najít vhodnou rovnováhu. A pravdou je, že velice obtížné dospět k této rovnováze z hlediska vnitřního trhu práce a základních práv. Ve Štrasburku, pane komisaři, jste řekl, že se nejedná o evropský nařízení, pokud se hovoří o právu na stávku. Řekl jste, že nedochází k omezení práva na stávku. Jak pak chcete vysvětlit eh, zdůvodnění některých judikátů v souvislosti s Monty 2? My máme opravdu dojem, že na této úrovni to překračuje vše, co bychom mohli mít z hlediska konfliktu. Když se podíváte na článek 2, tak vidíte, že je to nadřazeno právu eh, z hlediska konfliktních situací. Já si myslím, že se jedná o vnitrostátní kompetenci, nikoli o komunitární. jak se jedná o uzavírání určitých dohod a organizování stávek. Proč se nenaslouchalo sociálním partnerům? To je něco, co je velice důležitého a ostatně můžeme mít i dojem, že to jde svým způsobem proti ustanovení Mezinárodní organizace práce, protože zde se nerozlišují tato jednotlivá práva. Jsem si jist, že bude snaha najít řešení, ale zatím se toto komplikuje v rámci Monty 2. Dobře, opět a pan Richard Falber bude nejdříve hovořit a ještě jeden řečník. Já mám několik otázek stručných. Opravdu věříte, že balíček, který jste nám představil, pomůže? Já ne. Moje druhá otázka. Proč se Evropská unie nebrání svůj trh proti dovozu zboží z těch míst, kde jsou nízké mzdy, hrozné zacházení s pracujícími. Jak to, že Spojené státy se brání ochrany cly proti dovozu takového zboží? Třetí otázka. Jak je možné, že v Evropské unii existují daňové ráje? K minimální mzdy chci říci, že platí o každém kroku, který se připraví na sociálním poli, to, že členské státy začnou křičet subsidiarita a tradice. A chtějí si uchovat tzv. komparativní výhody, to znamená slabé odbory, nízké mzdy. Proč se s tím nic nedělá? A potom, tady mluvil Ole o právu na stávku. V České republice se připravuje zákon, který má omezit právo na stávku. V Maďarsku už se tak taky děje. My na zasedáních ve Štrasburku kritizujeme lidská práva, ale čím ta země je vzdálenější, tím ostřejší je naše kritika. Ale když se porušují lidská práva uvnitř Evropské unie, tak jsme ticho. Ehm, paní Karima Deli bude hovořit a pak já položím jednu malou otázečku. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, já jsem velice ráda, že komise konečně se pustila cestou ekologického a sociálního přechodu ekonomiky. Ještě jsme úplně nedosáhli tohoto výsledku, ale je to dobré. Chtěla bych hovořit o zelené ekonomice. Vy říkáte ve vašem dokumentu, ano, je nutné investovat do energetiky, je nutné rozvíjet vzdělávání v otázkách zelené ekonomiky, tím lépe, protože o to tady jde. Ale komise vypadá trochu bezmocně z hlediska návrhu ohledně málo kvalifikovaných pracovníků a starších pracovníků. Tady se spokojí s tím, že řekne, musí se přizpůsobit. To není postačující. Zelená zaměstnání by se měla týkat všech a neměli by tady zůstávat někteří lidé na okraji cesty. Takže co v tomto smyslu hodláte činit? Druhá věc. Když hovoříme o zelených profesích, tak musíme zdorazňovat především důstojné a nedelokalizovatelné zaměstnání. Jedná se tedy o kvalitní zaměstnání. To znamená, že se musí zlepšovat pracovní a bezpečnostní pracovní podmínky. To je další otázka. Budete rozvíjet evropskou strategii z hlediska zdravotních a bezpečnostních podmínek na pracovišti. Dále, flexibilita práce. Vy podporujete v rámci komise flexibilitu, tak aby bylo možné se vyhnout propouštění, abyste zachovali eh, konkurenceschopnost podniků, podporujete takzvané profesní zajištění. Ovšem problém je v tom, že komise poukazuje na náklady eh, mzdy mm, bez ohraničení, tedy na trvalé zaměstnání. To jsou ty smlouvy na dobu určitou a na dobu neurčitou. Já si myslím, že tady musíme dávat velký pozor. Dnes nejde o to, abychom reformovali ty smlouvy na dobu neurčitou. Pane komisaři, jsem také velice ráda, že komise konečně uznala, že práce už neumožňuje důstojný život. To je dobrá věc. Vy jste také oznámili, že je nutné mít minimální mzdy v Evropě. V některých zemích to neexistuje, to je dobrá věc, jenomže zapomínáte na malý detail. A sice ty minimální mzdy se musí vyvíjet flexibilně, ale nesmí se zapomínat na takzvanou důstojnou úroveň života. To znamená, je nutné zajistit každému Evropanovi důstojný život. To je druhá věc. A poslední připomínka. I tak trochu tady propaguje ten sektoriální minimální mzdy. Říkáte, že by to bylo užitečné, aby se takto podpořila zaměstnanost. Ale tady musíte dávat pozor, protože tady přidáváte další riziku. Riziko z hlediska dodatečné konkurence mezi pracovníky. A to je velice nebezpečné. A nakonec bych měla tu hlavní otázku společnosti. To je problém mládeže. Vy nám oznamujete takovou evidentní záležitost, kterou tady podpořila moje kolegyně Emily Turinian, to znamená, že je nutné zajistit do roku 2012 možnosti zaměstnání. Jedná se tedy o jakousi chartu kvality stáží pro mladé. Ano, to je dobře, jděte do toho, ale rychleji, protože v té druhé fázi se to musí prosadit eh, v těch členských státech. A já se chci v této souvislosti zeptat, jak budete pokračovat a jak se vám podaří toto prosadit v členských státech, jak to uděláte. Děkuji. Děkuji. Já v tomto stádiu nebudu jak si detailně probírat tuto diskuzi ohledně těch jednotlivých součástí tohoto programu. Budeme mít mnoho příležitostí, zvláště v rámci toho vašeho posledního balíčku zaměstnanosti se k těmto aspektům vracet. Jsou to od, je to diskuze ohledně minimálních mest například. Chtěla bych se vrátit k jednomu konkrétnímu bodu o kterém jsme již měli příležitost hovořit. Ale nemám dojem, že patří k té vaší cestovní mapě v rámci té příští práce komise. A to je otázka vztahu s Mezinárodní organizací práce. A jsou tady dva aspekty. Jednak, jaké podmínky tady jsou, protože Evropská unie má právní subjektivitu takže budoucnosti EU může být explicitním signatářem umluv Mezinárodní organizace práce. A za druhé, jak si budete počínat vůči členským státům, kde jaksi mm, zatím není příliš úspěšná ratifikace těchto umluv MOPu. A jakým způsobem zareagujete na požadavky eh, Evropského parlamentu, kdy chceme, aby MOP byl součástí trojky. Jakmile se eh, bude jednat o tom, že by se ustavil eh, dozor nad konkrétními členskými státy. Takže máte několik minut, pane komisaři. A bylo by dobré také se vrátit k tomu bodu, o kterém hovořila paní Steinbrück, kde měl dojem, že nedostala odpověď. Děkuji mnohokrát. Zareaguji tedy na ty dva body, které jsem... Ne, ne, že bych na ně zapomněl, ale bohužel jsme tady přeskočil. Jednak to je přeshraniční schopnost eh, či kapacita ESF a dalších našich nástrojů. Podívejte, naším cílem je posílit eh, tuto, tyto přeshraniční příležitosti v rámci ESF. Jsou i explicitnější zmínky o této věci než v minulosti. Pokud se domníváte, že tady dochází ke zbytečnému či neodůvodněnému omezování, ať již USF či jiných finančních nástrojů, eh, projednejme to konkrétně, eh, protože to by samozřejmě šlo proti našemu cíli. Chceme učinit maximum pro to, abychom usnadnili přeshraniční zaměstnávání a spolupráci. Dále, pokud je o takzvaná omezení u návrhu o vysílání pracovníků, pokud je o sektorový aspekt, členské státy mají možnost dále rozvinout náš návrh, například tam, kde hovoříme o nedílné eh, odpovědnosti, společná nedělné odpovědnosti, která by měla být zavedena ve stavebnictví. Domníváme se, že to by mělo platit všude, ale členské státy mohou, a také řada z nich již tak učinila, eh, mohou eh, vypracovávat, eh, dopracovat regulační rámec v tomto smyslu i nad rámec samotného oboru stavebnictví. Dále pan Kristensen se dotkl této věci a možného konfliktu mezi základního práva pracovníku, práva na stávku a, další, a dalším silným právem, zásadním právem, jednou ze základních svobod, na nich spočívá jednotný vnitřní trh již od počátku evropských společenství. Tato dvě práva by se tedy neměla navzájem konkurovat, jedno by nemělo být nadřazeno druhému. To byl důvod a základ pro náš návrh, protože takto dvě práva by se měla navzájem doplňovat v reálných situacích. Právo na stávku je, tak říkajíc, zaručeným právem a týká se konkrétních situací ve světě práce, kdy jedním z rámců je svoboda, tedy poskytovat eh, služby, či svoboda usazování, a kromě toho v rámci nařízení Monte 2 máme tady ten mechanismus, který by měl posloužit jako praktické pravidlo pro zabránění, pro prevenci konfliktů, ke kterým tak často docházelo v minulosti. A pokud ke konfliktu dojde navzdory tomuto lepšímu regulativnímu šetření, eh, mělo by možné je řešit lépe, eh, více ve spolupráci. Tento balíček kvůli na iniciativa komise, eh, že by měla lépe hájit, hájit eh, evropský trh. To se domnívám je prohlášení, k kterému bychom měli přistupovat opatrně. Měli bychom opravdu zanalizovat, zda v tom vězí ten opravdový problém. Podíváme-li se na evropskou bilanci obchodní, vezmeme-li energetiku a přírodní zdroje, eh, tak je naše bilance velmi pozitivní. Evropa tedy nemá problém s umistováním svých produktů na jiných trzích. Evropská má vyvážené obchodní vztahy se zbytkem světa, i když započteme energetické a přírodní zdroje. Přesto bych souhlasil, že bychom měli být více realističtí, eh, pokud o naše hospodářské vztahy se zbytkem světa Ovšem neměli bychom nutně jít cestou protekcionismu. E, musíme například e, zajistit, aby sociální práva, sociální ochrana e, se zlepšily na straně našich, našich obchodních partnerů, tedy v jiných zemích, v jiných regionech světa. Proto je tak důležitý proces v G20. V uplynulém období zde bylo leco zvykonáno, bylo dosaženo některých kvalitních závěrů pro eh, zavedení minimálních standardů v oblasti sociální ochranu, eh, ochrany, zlepšení eh, práv pracujících a sociálního dialogu s našimi nebo na straně našich strategických partnerů. Kromě toho je zde rozhodnutí komise ohledně zadávání veřejných zakázek, které také pomůže nastolení realističtějšího přístupu v této oblasti. Jde o návrh komisaře Barniera. Některé z těchto problémů, které byly zmiňovány, samozřejmě příslušejí spíše jiným komisařům pro obchod či vnitřní trh či pro zdanění. Myslím, že ve všech těchto oblastech bylo dosaženo pokroku. Můžeme vést legitimní diskuzi o rozsahu či rychlosti tohoto postupu vpřed, ale to si myslím, by bylo třeba řešit patrně spíše s dočenými kolegy. Dále otázka, zda tento balíček pro zaměstnanost eh, dává dostatečný prostor a příležitosti eh, starším a méně kvalifikovaným eh, pracovníkům. Musíme samozřejmě řešit i situace těchto dvou kategorií, ale u, pokud je o kategorii starších pracovníků, máme Evropský rok aktivního stárnutí, jehož cílem je přinést také konkrétní návrhy. Pokud jde všem o aktuální a skutečnou situaci na trhu práce, Starší pracovníci dnes nejsou tou hlavní problémovou kategorií. Dokonce ani v období krize vidíme, že se zaměstnanost této kategorie zvyšuje rok od roku. Dále otázka méně kvalifikovaných. Samozřejmě těm musíme pomáhat k zaměstnanosti, k nabití lepších dovedností, ale podíváme se na reálnou situaci na trhu práce. Nejsou to opět ti eh, nejméně kvalifikovaní, kdo tratili nejvíce v období recese ale jsou tu spíše ty středové kategorie. Je to také efekt vyprázdnění či polarizace trhu práce. K největší ztrátě pracovních míst došlo v té středové zóně z hlediska kvalifikace a tam musíme soustředit své nové snahy. Samozřejmě potřebujeme eh, snahy pro všechny tyto kategorie, kroky pro všechny tyto kategorie, ale pokud je o nové zaměření politiky a vystupňování eh, snah a zaměření naší strategie, tak musíme víc z analýzy aktuálního stavu, kde jsou největší problémy, nejvážnější. Souhlasím s tím, co říkala paní Deli ohledně BOZP. Tady pracujeme na nové strategii, ale nejprve musíme dokončit dlouhodobé hodnocení. Právě minulý pátek, kdy jsme zahajovali novou kampaň pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci e, společně s agenturou v Blbau, jsem zmiňoval, že je tady zpracováno dokončení tohoto hodnocení a zároveň vypracováváme obsah možné nové strategie. Já bych byl velmi vděčen, kdybyste nám pomohli identifikovat klíčové prvky pro eh, případnou novou dlouhodobou strategii na tomto poli. Ty zároky pro mládež budou projednány také zítra. Z ministry proběhne neformální rada EPSCO v Dánsku Společně, ano, budeme tam společně. Perimáš Beres a budeme projednávat tu takzvanou Youth Guarantee se samotnými ministry a doufám, že se dobereme velmi praktických závěrů. Dále, pokud je o roli MOP, Já jsem se jak osobně, tak institucionálně eh, angažoval v úzké spolupráci s DG pro zaměstnanost. Eh, například šlo o společný mm, výzkum s MOP ohledně ekologických pracovních míst. Eh, MOP nám pomáhala, tady, nebo toto pomohlo v rozvinutí, v rozpracování naší iniciativy, která je součástí zeleného balíčku. A představili jsme to loni v Ženevě. Eh, z tam tajemnice MOP. Dále je zde sdělení komise z roku 2008, kde jsme již vyzvali členské státy k ratifikaci eh, příslušných umluv, takže eh, nyní je ta věc na členských státech, ale samozřejmě já se tím budu také brzy zabývat a poskytnu vám nejaktuálnější informace. Nyní zahajujeme také studii v této věci, o kterou se s vámi podělím jakmile ta analýza bude k dispozici. Děkuji mnohokrát. Takže toto bude jistě předmětem našeho sektovaného dialogu. Já vám mnohokrát děkuji. Tak to jsme tady, myslím, přispěli za parlament, sdělili své názory, své stanovisko k pracovnímu programu komise. Budeme jistě pokračovat, pane komisaři, v další spolupráci bilaterálně a velmi brzy i, i zde v plénu v celém výboru. Děkuji. Okay. Then I see you tomorrow. Then. See you tomorrow. Okay. You're, you're flying tomorrow morning? Or no, I'm flying tomorrow. Already? Okay, I'll be there tomorrow morning.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 Um, chers collègues, si vous voulez bien... kolegové, prosím pěkně, usaďte se opět na, svých, na svá místa. Máme velice nabitý program dnes odpoledne, takže navrhuji, abychom se pustili opět do práce, i když tady máme pouze polovičku našich partnerů. Začneme nejdříve s panem Reimerem Bögem. Děkuji mu, že je mezi námi za rozpočtový výbor a samozřejmě, že věnujeme velkou pozornost této diskuzi ohledně MFF na rok 2014 a 2020. Víte, že náš výbor bude vypracovávat stanovisko k tomuto víceletému finančnímu rámci. Nyní se ocitáme v nové fázi, protože Rada pro všeobecné záležitosti se vyjadřuje k těm jednotlivým blokům, pokud to tak mohu říci, v rámci toho, čemu říkáme vyjednávací skřínka. Tam samozřejmě jsou různé kontakty mezi zpravodaji, těch je opravdu velmi mnoho. Naplnili by celý sál tady, jednak jsou to zpravodajové, kteří se vyjadřují eh, k tomu legislativnímu návrhu a pak za jednotlivé výbory. Takže je tady určité znepokojení z hlediska toho, jak postupuje toto vyjednávání z hlediska rytmu, rychlosti. Takže myslím si, že tato výměna názorů ehm, nastává ve vhodný okamžik. A proto bych předala slovo panu Böge, aby nás seznámil s tím, eh, v jakém stádiu se ocitá toto vyjednávání s radou. Z hlediska politiky, soudržnosti to bude na programu zítra. Víte, a to není tajemstvím pro nikoho, tento výbor žádal o to, aby zde figuroval jako přidružený výbor v této oblasti. Já si myslím, že ti velcí předsedové nevždy zastřešovali tento návrh. Nebudeme o tom dnes diskutovat, ale patří to prostě k této e, konfiguraci. Vzhledem k tomu, že zde se hovoří o EU, o zaměstnanosti, o sociálním dopadu v jednotlivých členských státech, dále se hovoří o krizi, dále o mm, jaksi ozdravných plánech, které jsou ustavovány. Tak vzhledem k tomu všemu, tento výbor nemůže převažujícím způsobem ovlivňovat působení těch jednotlivých strukturálních fondů. Když se podíváte na to, co je součástí tohoto obecného rámce, tak vidíte, že jsou tam některá opatření, která se týkají konkrétně těch hlavních tří fondů, to znamená spolupráce mezi regiony, tedy strukturální fondy a Evropský sociální fond. Ale my se domníváme, že například otázka makroekonomické kondicionality nebo těch přechodných eh, regionů, to jsou témata, eh, která skutečně eh, sebou nesou zájem o to, jakým způsobem budou intervenovat tyto fondy. Nejde o to, abyste tady vykonávali nějakou funkci, která vám nepatří, ale chtěla jsem vám jenom zmapovat tu ty souvislosti i e, s ohledem na výbor, e, v kterém nejste členy. Tak, abyste prostě pochopili, v jakém rozpoložení asi e, začíná toto vyjednávání. Jsme si vědomi toho, že jsme velice dobře tedy zaznamenali také dohadování ohledně čísel. Samozřejmě můžeme diskutovat, o čem chceme, ale ve chvíli, hlasování tam eh, nebude figurovat žádné číslo, které by nějakým způsobem mohlo ovlivnit eh, celkové vyjednávání. V každém případě to nebude nic jiného než to, co eh, parlament jak si konstatoval v případě přijetí svého, své zprávy. Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji pěkně, paní předsedkyně, milí kolegové, milé kolegyně. Měl tady být eh, můj kolega Kai Finn, eh, který je spolupravodajem eh, pro tento víceletý finanční rámec. Jistě víte, že na základě Lisabonské smlouvy jsme se ocitli ve zcela odlišné situaci, než tomu bylo při vyjednávání předchozího víceletého finančního já, plánu, rámce, pardon teprve poté, co parlament schválí eh, tento rámec nadpoloční většinou, tak eh, bude moci být tento rámec schválen radou. Eh, vyjednávalo se v konventu, pokud šlo o reformu smlouvy, pokud je o tento uh, víceletý finanční rámec, tak uh, se jednalo o s, mm, sehranou akci národních parlamentů. Všechny instituce se zavázaly eh, spolupracovat rozumným způsobem a udělat vše pro to, aby tato jednání a řízení eh, byla hladká. Takže to byly eh, předpoklady a po předsednictví Maďarska a Polska následovalo dánské předsednictví, které nyní zajistilo, aby se tento rámec eh, projednával v Evropském parlamentu a, a vyjednávají Alain Lamassur a také Jean-Luc Vždycky před eh, zasedáním Rady všeobecné záležitosti je briefing a debriefing s, eh, s trijem předsednictví A v současné době jsme také dostali od dánského předsednictví eh, příslip, že ehm, podobně jako tomu bylo za polského předsednictví, eh, se budeme moci eh, účastnit zasedání neformální, pardon, Rady pro všeobecné záležitosti. A je to na základě takto snahy vytvořit určitou jednací osnovu. Jistě také víte, že jakožto parlament jsme se uh, Eh, tentokrát ocitli ve, v roli eh, těch, mm, kdo vlastně eh, poprvé jsme definovali svoji definici, pardon, že jsme definovali svoji vyjednávací pozici a tento vyjednávací mandát nadále trvá. A s tím souvisí i vyjádření, že my to vnímáme jako takový uměněný požadavek, abychom i v eh, souvislosti se současnou hospodářskou a rozpočtovou krizí ehm, se eh, snažili eh, naplnit obsah Lisabonské smlouvy, abychom tady měli, se dostali do navýšení prostředků o 0,5 Takže nejde pouze o e, definování negativních priorit. Jde o agendu 2020, o které se tady hovořilo. Je to e, klíčové východisko i pro budoucí rozpočtovou politiku. E, jde o zvýšení e, HDP o 3 pokud jde o rozvojovou politiku, tak tam jde o zvýšení o 0,7 kde je to reálné v, ve většině členských států s výjimkou tří nebo čtyř. Musíme také učinit něco s rozpočtem. Eh, hovořím o politice soudržnosti, kde eh, probíhá eh, řada eh, plateb a alokací a musíme postupovat tak, abychom o těch finančních představách eh, smysluplně diskutovali. A chtěl bych také uvést, že pokud eh, osm členských států uvedlo v radě, že chtějí zrušit Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, tak to je zcela nepochybně něco, co je proti stanovisku tohoto parlamentu a zároveň jsme slyšeli, že eh, zintenzivnění tohoto fondu pro přizpůsobence globalizaci eh, v minulosti eh, nevedlo k k získávání potřebných prostředků z ostatních částí rozpočtu. Ty prostředky byly čerpány z disponibilních rozpočtů ESF. Máme také samozřejmě zájem na tom, aby ty toky zde e, směřovaly do správných priorit. Také bych rád uvedl, že podle iniciativy komise e, na posledním evropském samitu e, v březnu bylo přislíbeno více bojovat proti nezaměstnanosti mladých lidí a že členské státy musí přepracovat své operační programy. To je v pořádku, ale s tím souvisí otázka, co to všechno znamená pro legislativní vyjednávání eh, pro období po roce 2014. A zde bych rád našel určitý přechodový element. Nás znepokojuje, že pokud jde o tu vyjedná, jednací osnovu, a samozřejmě eh, rada eh, musí mít určité stanovisko, pokud s námi chce vyjednávat, tak eh, v této souvislosti eh, o tom budu hovořit eh, s předsedou Šulcem. Musí totiž být jasné, že tato diskuse, která se týká jednací osnovy, nesmí skončit v radě, ale musí být diskutována na konkrétních ministerských radách. sou, samozřejmě to souvisí také s eh, vyjednáváním, eh, které poté je součástí eh, spolurozhodování. Musíme jakožto parlament reagovat adekvátně na závěry rady. K tomu patří také to, co jste paní předsedkyně zmínila, že naším záměrem je pravděpodobně na začátku listopadu, poté, takto předložit průběžnou zprávu, kde budou stanoviska odborných výborů. Očekáváme e, také, jaké budou signály od Evropské rady. A to bude předmětem eh, interní zprávy a také stanovisek odborných eh, výborů. Domnívám se, že i pro vás tady bude probíhat paralelně pracovní proces, eh, který bude obsahovat jednak práci na víceletém pracovním rámci a také doufáme, že rozpočtový výbor eh, připraví své stanovisko. Ty práce již za, byly zahájeny. Eh, měly by být k dispozici tyto zprávy na začátku září a budeme také muset vnímat to, co nám předloží Evropská rada. Jsem dále toho názoru, že vzhledem k té eh, kontroverzní situaci, eh, již jsme dnes v Radě svědky, tam jsou totiž přátelé soudržnosti, přátelé zemědělců i ti, kdo nechtějí peníze vydávat. Někdo hovoří o jednoprocentním podílu celkového HDP, někteří o tom, že e, e, to bude o 100 miliard méně. Nesmíme zapomínat, že již v minulosti jsme měli evropský rozpočet, e, kde byla 1,8 národních důchodů a je v roce 2020 jsou ty uh, limity stanoveny jinak. Takže nadále máme vyjednávací mandát a musíme radě zcela jasně sdělit, že v případě, kdy se nedohodneme, um, se neodstneme v krizi rozpočtové politiky ty stropy z posledního roku eh, zůstávají zachovány, nebo zůstanou zachovány, dokud nebude nalezeno řešení. Takže z té sítě nevypadáváme. Musíme také se věnovat diskusi o právním základu, ale eh, chceme dosáhnout rozhodnutí, protože se chceme vyhnout tomu, aby Eh, ty víceleté finanční programy eh, byly eh, odsouhlaseny příliš pozdě a tím pádem by byly členské státy vystaveny problémům v období po roce 2013. Záleží ovšem na tom, aby jsme dostali od Evropské rady rozumný návrh a aby eh, zástupci eh, našeho výboru vystoupili na plenární zasedání zcela, se zcela jasnou zprávou. Své stanovisko eh, radě sdělíme. A je jasné, že potřebujeme flexibilitu pro vyjednávání o rozpočtu a potřebujeme také dosáhnout pokroku, pokud je o vlastní prostředky. Hovořím o tom, protože e, my e, chceme e, se držet smlouvy, ale existují státy, které si Lisabonskou smlouvu řádně nepřečetly. Diskuse se točí ne pouze o vlastních zdrojích, které jsou tedy stanoveny v té smlouvě, ale debata se eh, týká určitých eh, eh, nesouladů mezi jednotlivými institucemi a v rámci této debaty musíme dosáhnout také podstatných pokroků, takže tolik z mé strany úvodem. Děkuji. Děkuji mnohokrát, Jura Kalfin. Děkujeme, že jste k nám dorazil. Možná, byste doplnil několika slovy to, co bylo řečeno předtím, než budeme mít diskuzi. Děkuji mnohokrát. a mluvám se, že jsem dorazil pozdě. Musel jsem prezentovat zprávu v jiném výboru. A trošku se to tam uh, zdrželo. Takže já bych jenom rád ještě doplnil pár vět e, k tomu, co právě uvedl Reimer e, k obsahu víceletého finančního rámce. A rád bych doplnil také některé témata týkající se postupů, včetně postupů ve výborech. Takže jak to vypadá nyní? Zítra proběhne první eh, rada všeobecná, eh, všeobecné záležitosti, která projedná zbytek, eh, zbytek té problematiky s tímto předsednictvím. V květnu potom uvidíme zbytek toho vyjednávacího balíčku a v červnu poté bude, bude rada přijímat svůj postoj. Tady vnímám určité riziko vnímáme riziko v tom smyslu, že v parlamentu běží vlastně dva procesy, dva postupy, pokud jde o víceletý finanční rámec a rádu. Jednak jde o samotný rámec, znamená ta čísla, máme tady souhlas postupu, jak právě řekla Reimer, můžeme nakonec pouze říct jako parlament ano či ne. Ale kromě toho běží další postup podle jiného právního základu, tady máme 65 dokumentů, také zde ve výboru EMPL a jsou to dokumenty, které zakladají vlastně právní základ a vlastně obsahují popis programu, které mají být financovány. A tady máme právo spolurozhodování. Jde o postup spolurozhodování a proto by nebylo, nebylo přijatelné pro parlament, ale byl zbaven práva projednávat tyto věci ve spolurozhodování, pokud by se hlavy státu a vlád rozhodly pro určitý striktní mandát. To znamená, pokud v červnu hlavy státu a vlád řeknou něco, není pravděpodobné, že to ministři budou znovu otevírat a projednávat s parlamentem. To je ty první věc, které třeba zamezit. To je třeba se vyhnout. Zítra eh, zasedne kontaktní skupina, eh, bude tam eh, předseda té skupiny pro zaměstnanost. To si myslím, že právě je to správné místo a správný čas pro to prosadit zachování práv parlamentu, aby ten postup vypadal tak, že budeme moci řádně s radu vše vyjednat. A další věc se týká časového rámce. Vím, že rada ne zrovna vítá to, že by již měla za, mělo začít vyjednávání, ale já si myslím, že musíme začít vyjednávat s radou co nejdříve, jakmile získáme tedy pozici pro vyjednávání na základě těch, těch právních dokumentů. Musíme se snažit vyvíjet určitý institucionální tlak na radu, aby vstoupila do diskuze, do jednání. Chceme se vyhnout situaci, kdy hlavní rozhodnutí by přijímaly hlavy státu a vlád, ráda nedostatečně projednala věcnou stránku s parlamentem a budeme mít pouze malý prostor pro to věci projednat a ovlivnit. Čili čím dříve začneme vyjednávat o věcném obsahu s radou, tím větší prostor bude mít parlament jako instituce. A poslední věc, to se týká čísel v rozpočtu. Eh, když řekneme rozpočet, eh, každého napadnou čísla, to je normální. Já eh, bych rád, už jsme, to, už jsme o tom několikrát hovořili v různém formátu, měli bychom určitě se vyhnout jakýmsi sektorovým dohodám, tedy že by se parlament a rada dohodly na velikosti rozpočtu pro SZP, pro politiku soudržnosti, pro některé nástroje a tak dále. Tomu je třeba se vyhnout pokud chceme mít silnou vyjednávací pozici a z toho vstupa do jednání s radou. Musí existovat princip, že, eh, že jsme se na ničem nedohodli, dokud jsme se nedohodli na všem. To je třeba zachovat. Máme zprávu Sure, která není velmi explicitní, ale určitý obecný pohled eh, náš na ta celková čísla tam je obsažen a dále je zde návrh komise takže není to tak, že bychom neměli ruce vůbec nic. A byl bychom rádi, kdyby v diskusi se pracovalo a ve zprávách výboru pracovalo s tím, co obsaženo obsaženo ve zprávě SURE, což je rámec pro všechny, pro eh, vyjednávací tým, pro výbory, které eh, začnou vyjednávat, pro plénum, které rozhodne a tak dále. Takže eh, pokud se nechceme už není dohodnout na číslech, neznamená to všem, že o nich nebudeme jednat. Asi tak. Děkuji mnohokrát. Děkuji za, za to, že jste určitým způsobem na úrovni eh, parlamentu eh, vlastně eh, postupovali tak, jak vyčítáme radě, že nepostupuje. Ehm, máme zde tady osoby, které jsou eh, připravené hrát kolektivní hru, to znamená dodržet eh, obecné linie, to, obecnou linii, to znamená nebudeme mít dohodou číslek, dokud se nedohodneme na všem. A dále to, že potřebujeme strategii, že tedy nemáme, není naším zájmem vůbec eh, mít nějaké um, předběž, prostě ty, kdo půjdou napřed a kdo budou předbíhat ostatní, na úrovni jednotlivých výborů. Pro nás je velmi toto důležité. E, není dobré, aby někdo tu hru hrál sám. Zejména proto, že jde o takové otázky a problematiky, jaké zde projednáváme dnes, například kapitola soudržnosti se týká více výboru. Ještě jednou jménem kolegů vám děkuji za to, že jste mezi nás přišli, protože nám to umožňuje toto jasně vyslovit. Dále hovořil jste o Fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Doposud šlo o specifickou položku v rozpočtu, respektive nešlo právě o specifickou, takže to, takže se to bylo financováno z Evropského sociálního fondu. A v rámci té negotiating box, která vlastně vůbec nevy, nevypadá jako nějaký souhrn pro vyjednávání. Eh, chcete, aby to tam vůbec nebylo, nebo chcete, aby se to navýšilo? Eh, ono je to opravdu tak trochu eh, šílené. Mně připadá, že to odráží skutečně tu záměrnou zmatenost na straně rady, která by mohla vyústit v to, že to úplně vlastně podryje jakýkoliv základ pro diskusy o legislativním aspektu Nemáme tu paní Harkinovou, ale eh, dovedu si představit, že jakožto zákonodárce o základním textu, já když jsem viděla eh, ten text, ta otázka je tam ošetřená ve třech bodech. Budoucnost eh, Fondu pro přizpůsobení globalizaci ze strany Rady. Takže já si kladu otázku, jakým způsobem se to může vyvíjet. Dále uvedl jste, že pokud nebudeme mít dohodu do konce roku, tak eh, se přistoupí na ty provizorní eh, dvanáctěny. Já k tomu mám velkou nedůvěru, eh, když parlament vstupuje do války s radou a nakonec po, po té stále noc, kdy paní Merková telefonuje Blairovi a nevím komu ještě, už nakonec všichni prostě si musí lehnout. Já už jsem dvakrát něco podobného zažila a prožila a byla jsem překvapena tím, jak Evropský parlament eh, vlastně ustoupil, lehl, máme to tak nazvat. Eh, navíc to ani neprobíhlo, neprobíhlo v Bruselu, ale eh, v jiném hlavním městě, či v jiných hlavních městech. Takže tady skutečně parlament výrazně vyjadřuje svoji vůli vést jednání o této věci. A zároveň eh, se mi zdá, že jsme ve velmi specifickém okamžiku, kdy tance, eh, mezi potenciální přenou hodnotou evropského rozpočtu eh, v době krize a vnitrostátními strategiemi, národními strategiemi, to, toto napětí potenciálně může být velmi, velmi velké. A poslední věc, něco, co trošku trápí náš výbor, pokud je o ten um, obecný rámec, který sestavujete vy. Já jsem před chvílí zmiňovala, otázku toho, jaká je dynamika spolupůsobení jednotlivých výborů. To jen abychom si připomněli, ale rád bych vás upozornila na jeden problém nad rámec toho, zda ta negotiating box nějak předjímá nástroje v oblasti legislativního základu. Protože Evropská komise vlastně již nyní anticipuje výsledky diskuse a jednání o tom právním základu. Dám příklad strukturálních fondů, Eh, kde komise, nebo politiky soudržnosti, kde komise již dala na stůl rámec, strategický rámec, eh, který normálně eh, by neměl předmětem diskusí a který již cirkuluje, jako by to vše bylo hotové, ne. Takže jsme vlastně ze dvou stran tlačeni do kouta, jednak radou, která vede rozpočtová jednání, jako by neexistoval Eh, právní základ pro vyjednávání s parlamentem, pro zahrnout parlament. A na druhé straně komise, která vypracovává, jak se provádí si příručku ještě předtím, než byl dohodnut právní základ. Takže tady je tento dvojí tlak pokud je rozpočtová vyjednávání. Omlouvám se, že jsem mluvila trochu dlouze, ale vzhledem k tomu, že pracovám stanovisko pro tuto oblast, myslela jsem, že by bylo užitečné takto konkrétně vystoupit. Kinga Gens, kdo ještě další si přeje vystoupit v této diskusi? Paní Schroeter, ne? To se divím. Pouze paní Gans, paní Kunc, pan, Sar, pan Cerkas, paní Schroeter se probrala výborně. Za EPP nikdo? Paní Bauer, dobrá. Tímto uzavírám seznam řečníků. Paní Gans, prosím. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Jak eh, se dozvídáme, jedná se o složitý proces. Na jedné straně vyjednávají eh, specifické výbory určitá témata a já jsem se právě vrátila z tohoto, z jednoho z těchto předchozích předběžných eh, trilogů a Rada má poměrně otevřený přístup k tomuto dokumentu. Ovšem zároveň víme, že hlavním problémem pokud jde o, je tady diskuse vyjednávání o VFR, o těch jednotlivých eh, rozpočtech. Já jsem dorazila později, ale ráda bych se zeptala, zda by nebylo od věci eh, přijít s nějakým usnesením, eh, kde bychom zcela jasně vyjádřili své stanovisko v tom ohledu, co od rady očekáváme, jak bychom chtěli koncipovat tento proces, který by mohl být eh, interaktivní, mohl by se Mohlo by se v rámci tohoto procesu řešit několik dokumentů, několik oblastí. Rada je partnerem pro tento trilog. Je tady však riziko, toho, že v radě bude přijat eh, koncensus příliš eh, brzy a poté již nebude prostor pro další vyjednávání. Proto se domnívám, že by bylo opravdu užitečné eh, nejprve vyjednat určitý postup a zajistit, abychom zde měli k dispozici proces, který bude férový a, a flexibilní. Samozřejmě budeme brát v úvahu názory jednotlivých eh, výborů a také zprávu výboru ŠUR. Nevím, jestli už jste o tom hovořili, ale domnívám se, že toto právě by mělo být projednáno na začátku, čili eh, postup toho vyjednávání. A jak bychom chtěli celým tím procesem projít? Děkuji. Děkuji, Aleksandro Cerkas a pak Edith Bauer. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl za sebe zdůraznit, že za skupinu socialistů můžu říct, že je podstatné nezapomínat na tu vaši připomínku. A vnímat toto vyjednování jako týmovou práci. Proč? Protože se jedná o velkou institucionální diskuzi. Je to vlastně první velká institucionální diskuze po Lisabonské smlouvě. A parlament tak eh, může vyjevit eh, svoje ambice a svoje schopnosti po vstupu Lizabonské smlouvy v platnost. Pokud se eh, radě, jak si podaří nás zatlačit do určité pozice hm, pouze svědků z hlediska těchto důležitých výzev strukturální politiky a dalších politik. Pokud se toto podaří, bude to velká škoda pro hm, evropskou konstrukci. A dále musíme zohlednit to, co jste také uvedla ohledně týmového postupu v této institucionální bitvě. Rada musí akceptovat eh, rovný přístup eh, k parlamentu, který je spolu eh, zákonodárcem. Za socialisty bych chtěl zdůraznit že existuje určitá eh, jaksi demarkační čára, kterou nemůžeme překročit. A je nutné být na poplach, jakmile se rada pokusí překročit tuto demarkační čáru. Já myslím, že někteří ministři a představitelé vlád neuvědomují, že podepsali smlouvu Evropské unie, smlouvu o fungování Evropské unie a že tyto dvě smlouvy musí být dodržovány. A proto, co se týče MFF do roku 2020, nemůžeme zapomínat na tyto smlouvy, protože Rada je spolu eh, signatářem. To je právě ta demarkační čára, kterou by nebylo vhodné překročit. To je také stanovisko socialistů a demokratů. Máme mnoho společných politik a za ty se musíme být z rozpočtového hlediska a musíme zajistit dodržování smluv. Naše skupina vás bude podporovat, tak aby v těch budoucích měsících jsme mohli dát plně zásnit hlasu Evropského parlamentu, který bude obhajovat EU v této době krize a který bude obhajovat i velké politiky, které podporuje většina kolegů. Takže e, další řečník, pak Elizabeth Schroeder. Edith Bauer. Sorry for that. Uh, I have a feeling... Omlouvám se. Eh, mám takový dojem, že tu hlavní otázku již nanesli mi předřečníci, zejména paní Eberes. Jenom bych ráda doplnila ještě určitou dílčí otázku ohledně e fondu EGF pro přizpůsobení se globalizaci. Eh, jaké je vaše stanovisko, pokud je o definování eh, situace tohoto fondu? ve vztahu k rozpočtu. Postavení tohoto fondu v rozpočtu. Nevím, jste řešíte také konsistentnost různých politik a nástrojů, ale v tomto výboru nás velmi trápí jedna věc a je to zapojení části zemědělské politiky do fondu přizpůsobení se globalizaci. Nevím, zda vaším zájmem eh, jsou i takovéto problémy, eh, ale pokud ano, eh, zajímalo by mne vaše, váš názor na tuto situaci. Děkuji. Elizabeth Schroeter. No, děkuji. Já mám dva body. Ten první, to je skutečnost, že tento výbor má odpovědnost za velice důležitý nástroj v rámci MFF z hlediska členských států, to znamená z hlediska těch eh, položek, které by měly být vyškrtnuty. Víte, že nyní používáme zkrátku PSCI, máme, to znamená Evropský eh, nástroj pro pilotní projekty v mnoha oblastech. Zatím je to eh, jaksi eh, minimálně jaksi koncipováno, takže je to bráno s určitou rezervou. My jako výbor přemýšlíme nad tím, zda tento nástroj, vzhledem k tomu, že Evropský parlament by musel požadovat větší rozpočet, už uvažujeme o tom, zda by tedy bychom neměli vybavit tento nástroj jakousi větší iniciativou. My tedy navrhujeme, aby došlo k navýšení rozpočtu právě v této oblasti. Pro mě je důležitá následující souvislost. Jakou roli bude mít tento nástroj z hlediska možného vyjednávání? Chci zdůraznit, že je to jediný a nejdůležitější nástroj pro sociální pilotní projekty, kde může komise naplnit také naše požadavky. A za druhé, Neměli bychom tedy toto zahrnout do konkrétního vyjednávání a nějakým způsobem eh, předložit náš návrh na navýšení. To je tedy ta první oblast. A druhá oblast, ta se týká obsahu, kde si nejsem úplně jistá, že MFE do toho vstupuje z hlediska kompetence. Je to otázka strukturálních fondů, eh, které by měly být propojeny se strukturálními výhradami. To znamená, pokud nějaký stát má dluhy, pak tento stát nedostane žádné evropské peníze a bude se to týkat strukturálních fondů. V nouzi vlastně Ovšem strukturální fondy jsou jediným zdrojem nějakých evropských prostředků pro tyto státy, které mají problém, které musí investovat, aby překonali krizi. Takže tady je určitý rozpor, který je obsažen v tomto obsahu. Musíme si uvědomit, že vlastně čerpání těchto fondů je jedinou možností, která vlastně bude tady odpadat. Já bych chtěla vědět, zda je to součástí vyjednávání. Pro nás je to velmi důležité, abychom to mohli případně eh, propojit. A pokud Eh, to je součástí vyjednávání. Jak se k tomu ten vyjednávací tým staví? Děkuji. Takže budeme postupovat stejně. Nejdřív bude mluvit pan Vlge a pak tedy další řečníci. Děkuji mnohokrát za tyto otázky a také za tyto podněty. Paní Jens, chtěl bych vám říci, že co týče postupu, tak eh, zde opravdu jdeme tím směrem rozvoje této vyjednávací eh, skřínky a samozřejmě eh, chceme tady se snažit zjistit, jakým způsobem bychom mohli tyto procedury zajistit nejlépe. To znamená signály vydat a pokud by docházelo k určitým závěrům rady, tak musíme stanovit přesně tu demarkační linii to znamená až po jakou eh, linii budeme souhlasit a kde se zastavíme. Musíme být flexibilní v tomto vyjednávání. Popravdě řečeno, nikdo přesně neví, kam až dospěje dánské předsednictví, eh, do jakého stádia tohoto vyjednávání. Zatím tam nejsou žádné, eh, žádná čísla. V podstatě nesmíme zapomínat na to, že my jsme spolu rozhodovateli, hlavně u těch velkých eh, programů zemědělská politika, výzkum, tak tam skutečně jde o samotnou substanci spolurozhodování. A samozřejmě, že rada nám nemůže zakázat, abychom zde bojovali za přidanou hodnotu a za agendu 2020 protože eh, zde rada musí s námi o tomto jednat. Ovšem problém je v tom, že pokud se bude jednat o nějaké závěry Evropské rady, tak v konečném efektu bude velice obtížné pro nás, abychom do toho nějakým způsobem zásadně vstupovali. To znamená, ze začátku je obtížné zasadovat tyto akcenty. Musíme Mm, skutečně si vytvořit velice silný postoj a to od samého počátku. Pokud tady nebude postočující nabídka, tak parlament eh, řekne, ne, já jsem k tomu připraven. A nemusíme diskutovat o číslech, které v podstatě budou stát pod těmi stropy do roku 2013, protože to už vyplývá ze samotné smlouvy. Tady mm, samozřejmě se jedná o určitou restrukturalizaci eh, těchto částek. Musíme vždy vycházet z právních základů, ale výchozí pozicí je také eh, odkaz na eh, výbor ŠUR a na to, co je stanoveno ve smlouvě. Jakým způsobem budeme postupovat, pokud se nedomluvíme, pokud tady bude krize a pokud budeme tady mít rozporuplná čísla. Samozřejmě tady je nutné také těm eh, jednotlivým ministrům těch jednotlivých oblastech dát najevo, že parlament tady má jednotný zájem že chce do toho vstupovat, chce eh, realizovat spolurozhodovací postup a eh, není možné, aby se vynechala čísla, jenom jsme se soustředovali na některé hlavní principy nebo zásady. Takže v tomto smyslu máte pravdu. Je to opravdu určité rozporuplné jednání mezi institucemi a je zde nutné tedy intenzivně se tímto zabývat. Paní Bauer hovořila o globalizačním fondu a zahrnutí zemědělské oblasti do tohoto fondu. Tady bych měl stejné stanovisko jako k ostatním tématům. Regionální výbor a e, dopravní výbor se má zabývat nástrojem pro propojení Evropy. Takže tyto výbory musí do toho vstoupit a říct, zda je to možné, nebo zda se e, učiní protinávrh, tak aby, pokud to tak mohu říci, bylo možné zohlednit volatilitu toho mezinárodního trhu a případně na to reagovat jiným nástrojem. To samozřejmě nespadá do naší kompetence. Pokud říkáte, že ten vyjednávací tým by vás měl jaksi nahradit v některých legislativních aspektech, OK, tady budeme připraveni, ale nemůžeme sami Eh, přijímat eh, nějakou zásadní iniciativu, protože jednotlivé výbary mají svoje eh, kompetence. My jsme zodpovědní za MFF, za interinstitucionální dohodu, za management celého rozpočtu, což je velice technická, ale zároveň politická záležitost. A pokud tedy bychom vám měli pomoci v těchto dvou oblastech, tak to uděláme, to není problém. Ale nemůžeme vstupovat do těch obsahových iniciativ, to jsou vaše Eh, kompetence. Takže není možné toto nějakým způsobem směšovat. Samozřejmě, že eh, k tomu někdy dochází na úrovni rady a to můžeme kritizovat. Paní Štretér, eh, tady bych chtěl, to je stejně jako u progresu stejně bych k tomu chtěl přistupovat. Tady máme čísla, které předkládá komise. Máme tady velké, velký počet menších čísel, které vlastně tam ani nejsou úplně oprávněné. Jsou to některé oblasti, kde jak si mají nějak, jakási výhradní práva z, z hlediska překládání těchto čísel, buď rada nebo komise, například z hlediska těch pilotních sociálních projektů. To samozřejmě se projednává, ovšem tady nám chybí zatím úplně konkrétní čísla. Samozřejmě, že až toto všechno do toho započítáme, tak je možné, že budeme jednat o eh, jaksi jiné složce rozpočtu, než je ta, kterou nám předložila komise v současnosti. Co se týče makroekonomických eh, výhrad, tak tady bych řekl, že jsem v poněkud obtížné situaci. Na jedné straně eh, na úrovni toho výboru ŠUR se jaksi vyjádřila určitá jaksi stísněnost. Samozřejmě to byla situace, která souvisela s Řeckem a ze zadlužeností a také vztah vůči Německu. Tady jde o to, že naše spolková země byla první, která zapsala to takzvané zlaté pravidlo, tu dluhovou, dluhovou brzdu do ústavy. A tady je to právě propojeno s tím výhledem do roku 2020. Je to podmínka, je nutné dodržet eh, tuto dluhovou brzdu. Chápu to, co uvedl eh, výbor pro regiony, ale v konečném efektu, a to je moje naprosto osobní mínění, pokud dosáhneme nebo chceme dosáhnout určitých konkrétních čísel ohledně konkrétních dimenzí některých konkrétních projektů, musíme hovořit o kvalitě. Teď, teď nehovořím přímo o makroekonomické výhradě, ale jde o to, kam zasadíme ty akcenty, co zdůrazníme v těchto projektech, čím mohu přesvědčit netopláce ohledně toho, že jsem zodpovědný eh, při vytváření projektů, že to nejsou projekty, které jsou eh, realizovány na míru nebo proto, aby se zalíbily eh, některým představitelům vlád a tak dále. Pokud se takto podaří je přesvědčit, tak je možné dostat zelené světlo i z hlediska rizikového managementu. Jde o to, že v takovém případě budou e, nutné i některé prostředky z Evropského sociálního fondu a z Fondu pro soudržnost. I toto bude hrát velkou roli z hlediska uh, využívání těchto fondů, z hlediska i budoucnosti využití těchto strukturálních fondů. Myslím si, že tady jsme dosáhli už dost významného pokroku a máme dosti dobře zdůvodněné stanovisko v rámci někdy velice obtížných názorů. Děkuji mnohokrát. Já k tomu nemám mnoho co dodat. Možná mám trošičku odlišný pohled na makropodmíněnost, ale možná toto není nejvhodnější prostor pro to o tom diskutovat. Myslím, že Reimer velice dobře zodpověděl vaše dotazy. Děkuji. Dobrá. Takže vidíme, že tady máme velice harmonický vyjednávací tým. Uvidíme, jak se ty různá stanoviska budou profilovat. Ale my víme, jak to funguje. Je tady institucionální dimenze a politická dimenze a ty jaksi linie, které se dají překročit, nejsou vždycky úplně stejné. Máme tady tyto výměny názorů, to je velice užitečné, vím, že máte mnoho práce, ale tato diskuze je velmi důležitá, protože členové mají pocit, že jsou zahrnuti do eh, tohoto kola vyjednávání. A vy máte zase zpětnou vazbu o tom, jak tento výbor konkrétně do toho zasluhuje. Eh, budou vám to říkat na každém výboru, kde budete. Ale přesto, když se podíváte na to, o co jde z hlediska příštího rozpočtového vyjednávání, tak texty, o kterých tato komise hovoří z hlediska výzev, kterým musí čelit EU a z hlediska očekávání našich spoluobčanů, já si myslím, že zde se jedná o naprosto zásadní výzvu a tady se spoléháme jak na naše vlastní schopnosti vypracovat dobré kompromisy, ale spoléháme se i na vaši podporu. Proto, aby to nebyla noc dlouhých nožů, ale noc dobrých čísel. A aby skutečně to odhodlání, které jste tady projevil, vedlo k dobrým výsledkům. Děkuji mnohokrát. Brzy nashledanou. Alors, euh, chers collègues. Takže, drazí kolegové, dostáváme se k dalšímu bodu našeho programu a nyní dávám slovo paní Mora Chartier, která svým způsobem naváže na diskuzi, kterou jsme měli, je to bod 5. Je to návrh zprávy ohledně Evropského sociálního fondu. Ještě předtím, než jí dám slovo, chtěla bych vám říct, že jsme udělali malou změnu programu. Omlouvám se u kolegů a zvláště omlouvám se u pana Koza. 18 hodin mám setkání s rozpočtovými zpravodaji a s předsedou parlamentu, kde budeme jednat o MFF. Takže pokud bude souhlasit pan Kosa, obrátíme body, tedy změníme 6 a 7, takže Eh, paní Irš začne předsedat v 18 hodin a budeme mít bod 7 a pak bod 6. A nyní bude hovořit paní Moran Chartier, je to bod 5. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, jde o návrh zprávy týkající se Evropského sociálního fondu. Eh, tento návrh vám tady dnes předkládám k diskusi a přímo zanavazujeme na, či navazuji na práce, které jsme vedli v pracovní skupině pro Evropský sociální fond mezi jednotlivými politickými skupinami. Pokusila jsem se co možná nejlépe zapracovat to, co tam zaznělo a byla jsem tedy a jsem ovšem otevřená tedy zároveň jiným návrhům. Zaprvé mi připadá důležité podtrhnout, že zpráva, která vám zde je navrhována, byla vypracována v duchu posílení potřebných investic do lidského kapitálu, do lidských zdrojů, tak abychom v této době krize zachovali dynamiku Evropy pro tvorbu nových pracovních míst, pro přizpůsobení eh, zaměstnanců novým potřebám podniků a pro přípravu těchto zaměstnanců na vývoj podniku v duchu anticipace tohoto vývoje. Tento vývoj a anticipace vývoje nás ovšem nevzdalují naši vůle prostřednictvím Evropského sociálního fondu dávat k dispozici pro ty nejzranitelnější efektivní politiku profesního začlenění eh, či znovu začlenění na trh práce zranitelných kategorií obyvatel s tím, že eh, to propojeme na eh, nové téma eh, v rámci ESF, kterým je boj proti chudobě. Ráda bych změnila některé body, které si přeme v této zprávě potrhnout. Prvním z nich je to, že pro nás je naprosto nevyhnutelné a zásadní z politického hlediska, že tento Evropský sociální fond musí být v součástí politiky sociální soudržnosti v Evropě do roku 2020. To znamená, nemůžeme tuto evropskou politiku sociální soudržnosti do roku 2020 rozkládat, rozkládat její provádění na regionální úrovni máme a dobře to víme, někteří z nás eh, mají vyhraněný pohled na věc eh, ve smyslu regionalizace tohoto fondu ESF, eh, ať již na úrovni evropské, či na úrovni místní. Já se domnívám, že jednotlivé politické skupiny sdělují to, že tato evropská sociální politika by měla být umístěna na evropskou úroveň ehm, a proto tedy přísluší našemu výboru. Musíme, budeme muset eh, ovšem eh, velice pozorně vypracovávat eh, poznávací návrhy z tohoto hlediska. Já bych ráda eh, trvala na principu podměněnosti, nebo je zdůraznila. Samozřejmě musíme pracovat s celým finančním rámcem, ale makroekonomická podměněnost, eh, o té eh, jsme velmi hovořili s jednotlivými politickými skupinami a makroekonomická podměněnost je vlastně plánovaný dvojí trest. Takže my odmítáme doložku o makroekonomické podmíněnosti v sociální oblasti, protože to by znamenalo, že budeme dvakrát trestat ty nejzranitelnější kategorie obyvatel. Dále nakonec ještě některé body, které nám obzvlášť leží na srdci. Za prvé efektivnost a potřebné dosahování reálného dopadu sociálních politik navázaných na ESF. Dále čitelnost. To zaznělo již od mnoha diskutujících. Nebudu, nebudu to opakovat, bylo by to bezpředmětné, ale Evropský sociální fond musí, být, musí mít dostatečnou čitelnost, zvlášť eh, v období krize, tedy evropské sociální politiky musí být dostatečně čitelné pro občana. A třetí věc, musíme se všichni snažit prosazovat co možná maximální využívání Evropského sociálního fondu. Dnes sledujeme-li čerpání fondu v jednotlivých členských státech, vidíme dobře, že to čerpání není na maximální úrovni a že sice některé a že vlastně některé jiné fondy poté fungují právě díky tomu, že není dostatečně čerpan ESF. To mi připadá zcela nevhodná situace v době krize. E, musíme tedy mít nastavenou určité doprovodné politiky pro jednotlivé hráče, jednotlivé subjekty, tak aby ESF byl čerpan e, co možná optimálně. Dále se domnívám, že třeba usnadnit e, čerpání z ESF, to znamená urychlit platby, pomáhat státům tak aby platby v trančích eh, byly také možností. Je to stanoveno eh, v samotném textu, je třeba, aby se to uvedlo i do praxe. Možná je třeba také zjednodušit žádosti pro eh, menší částky USF, protože často vidíme, že jsou to právě ty drobnější žádosti, žádosti menšího objemu, to znamená eh, ne věci typu eh, těch zemědělských fondů či fondů pro regionální rozvoj. Jsou to projekty menšího obsahu, kde, menšího objemu, kde je třeba to zjednodušit a dosáhnout tak větší efektivnosti působení SF. Mezi důležitými body, které jsem také vepsala do pozměňovacích návrhů, které přišly od vás, bylo začlenění sociálních partnerů protože díky začlenění sociálních partnerů do využívání Evropského sociálního fondu bych si přála, abychom také dosahovali větší efektivnosti využívání tohoto fondu a možná bychom měli vyhradit určitou část tohoto fondu eh, právě na eh, tuto věc, tak aby sociální kteři, sociální partneři se mohli, mohli stát velmi aktivními hráči. Eh, dále pokud je o návrh kolegyně, která si přeje eh, nadnárodní přezraniční působení pro zefektivnění těchto politik, já si myslím, že eh, toto sledujeme i u ESF a konečně navrhujeme eh, kapitalizaci, ovšem při dodržování osvědčených postupů a praxí. Evropský sociální fond musí být o efektivních evropských sociálních politikách a proto paní předsedkyně, budu stát po vašem boku a bojovat za to, aby fond ESF byl samostatný, oddělený od fondu v oblasti regionální politiky, i když samozřejmě musí harmonicky spolupůsobit. Jde o to, aby tento fond působil efektivně pro dobro zaměstnanosti. Děkuji a nyní dávám slovo stínovým zpravodajům. Nejprve paní Kinga Kunc a poté Nadia Hirsch. Děkuji mnohokrát Nejprve bych ráda přivítala tento návrh zprávy paní Moran Šartě. Musím říci, že to je výrazně v souhlase eh, s náladou a společnými úvahami v pracovní skupině. Mnoho těch bodů skutečně eh, odráží diskuze v pracovní skupině. Ráda zmíním některé z nich. Jsem určitě ráda, že tady žádáme, aby ESF měl politickou prioritu. To je i pro nás velmi důležité také zachovat 25% eh, podíl politiky soudržnosti pro SF. Myslím, myslíme si, že je velmi důležité, aby tento podíl byl procentně stanoven, takto, abychom zaručili tedy, že tyto prostředky budou v tomto objemu budou vynaloženy na tento cíl. Dále, jak jsem zde poslouchala ten předchozí spor, když jsme hovořili o víceletém finančním rámci, vy jste vystoupila proti makroekonomické podmíněnosti, čímž bychom dále trestali členské státy, které zažívají eh, rozpočtové potíže. Také jste zmínila zapojení sociálních partnerů do vypracovávání, provádění a monitoringu a také uvedení výčtu skupin, které nesmí být diskriminovány. Myslím, že to jsou hlavní body, které jsou stejně důležité i pro nás v SAD. Ale ráda bych, kdyby se v textu objevila explicitnější formulace o toho, kdy vy tady voláte, pro, voláte po odstranění všech forem diskriminace, já bych ráda, aby tam stálo, že prostředky nesmí být vynaloženy na žádné projekty, které podpoří sociální nerovnost nebo segregaci protože víme, že někde k tomu v minulosti docházelo. V pracovní skupině jsme rovněž vedli dlouhou diskusi o tematické koncentraci. Zda je tam dostatečně nastavená, zda je příliš mnoho nebo nedostatečně. A já si myslím, že by bylo také důležité, kromě nadefinování cílu pro eh, tedy číslo pro jednotlivé cíle, pro tematické zaměření. Myslím, že by bylo důležité také mít určitý přehled o tom, do jaké míry to tematické soustředění či zaměření je v souhlase s národními reformními programy, které eh, vypracovávají jednotlivé členské státy, do jaké míry je to v souhlase s vnitrostátními strategiemi pro romskou menšinu, také členské státy mají pracovat eh, strategii pro zaměstnanost, pro vzdělávání a tak dále. Takže nejenom eh, to samotné tematické zaměření, ale také jeho vztah k jednotlivým národním strategiím, protože bychom byli rádi, kdyby evropské prostředky podporovaly národní strategie, které budou přijaty a odsouhlaseny. Také se domnívám, že kromě indikátorů pro zaměstnanost a vzdělání, sociální, také sociální inkluze a snižování chudoby patří k cílům těchto fondů a proto by bylo důležité vypracovat indikátory, které budou měřit také chudobu, sociální začlenění, snižování sociálního vyloučení. Také jste zmiňovala vzájemnou doplňkovost jednotlivých fondů, Jednou z nejdůležitějších věcí je komplementarita mezi ESF a ERDF. Já se domnívám, že by bylo důležité, aby se toto objevilo v textu vaší zprávy, že tato komplementarita tedy by se měla promítnout do programů financovaných s obou, s obou fondů. To by mohlo přispět k zefektivnění působení všech těchto fondů. Víme, že Nikde nemáme dost prostředků na postižení všech cílů. A tolik tedy eh, v prvním kole a poté budeme pokračovat v druhém kole. Děkuji, nyní Nadia Hirsch a poté Elizabeth Schroeder, prosím. Frau Voss. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Také za sebe bych ráda poděkovala zpravodajce za její zprávu. Domnívám se, že eh, se zde věnuje řadě témat, kterým jsme se věnovali i my ve své pracovní skupině. Mohu pouze souhlasit s tím, že ta viditelnost a účinnost Evropského sociálního fondu musí být zachována. Jde o to, aby občané viděli, že z Bruselu přichází i něco pozitivního. Proto tuto viditelnost musíme zachovat. Pokud jde o vaše návrhy týkající se Eh, předčasného opouštění školy mohu, pod, eh, mohu eh, podpořit. Jde také o rovnováhu mezi požadavky pracovního trhu a směřováním mm, výukových programů. Také souhlasím s tím, že ten návrh komise jde správným směrem. Jde o to, aby členské státy, které investují které musí převádět eh, prostředky eh, příslušným združením a svazům, tak eh, to je právě problém, že tyto hm, oborové svazy dostávají peníze pozdě a je potřeba tento časový rozdíl snížit. Dále je také důležitá zmínka o oblasti, která se týká financování priorit nebo do prioritních projektů. Tady se navrhuje, aby v těch vyvinutých eh, regionech eh, bylo 80% prostředků věnováno po eh, čtyřem hlavním prioritním oblastem. Já se domnívám, že to je příliš silné zúžení. Měli bychom buď to uvažovat o snížení toho počtu priorit a nebo o snížení tohoto 80% podílu investic. Musíme například v členských státech jako Německo eh, to, I v Německu například pracují, eh, jsou regiony, oblasti, které eh, se od sebe velice liší makroekonomické podmíněnosti, další důležitý bod, který se zde pojednává velice kriticky. Musíme však být opatrní. Ti, kterým se daří špatně, nesmí být dále trestáni. V tom není žádný smysl. Pokud však členské státy se budou opravdu zdráhat učinit pokrok v oblasti zadlužování, tak bychom měli uvažovat o tom, zda to opravdu není ta hranice a že i zde by docházelo k, ke snižování. Pokud eh, uvidíme, že příslušné vlády mají vůli, tak je to v pořádku, ale pokud eh, uvidíme, že ehm, vlády ignorují eh, příslušné potřeby, tak je tak bude potřeba uh, na ně vyvinout určitý tlak odtud z Bruselu. Děkuji pěkně. Mhm. Pak zpravodajové. Vielen Dank zunächst der Berichterstatterin äh, für ihren Bericht. Auch děkuji, nejdříve děkuji zpravodajce za tuto zprávu. Má tam spoustu podnětů, které pro nás připravila a já musím znovu zdůraznit, že vynikajícím způsobem spolupracovala se stínovými zpravodaji a já se těším na další spolupráci. Tři body. Číslo jedna, to je to, co řekla Nadia Hirsch. Mm, to jsem měla na mysli, když jsem hovořila o procentech v přítomnosti komisaře. Pokud chceme mít určitou šanci ohledně těchto 25 které chceme prosadit, eh, ohledně těch jednotlivých eh, typů regionu, tam máme přesně vypočtený model. Pokud chceme skutečně setrvat na těch 25 v EU, tak v rámci Evropského sociálního fondu musíme mít větší prostor pro vytváření spojenectví, aliancí tak abychom prostě měli na naší straně také ty, kteří by rádi tedy těchto víc peněz chtěli využít. To potřebuje také flexibilitu. Eh, eh, skutečně tady je medvědí služba, která byla vytvořena v článku 4.3. Je špatně strukturován. Když se podíváme na ostatní strukturální fondy, tak tam je přístup odlišný. Proto se domnívám, že tento článek 4.3, o tom hovořila právě Nadia Hirsch, tento eh, článek by se neměl eh, zaměřovat na investiční priority, měl by být na tematické úrovni. To znamená, jakým způsobem toto zasadit do těch jedenácti jednotlivých tematických oblastí. Víte, že tam jsou ty nadpisy A, B, C, D a tak dále. To znamená, je to 8, 9, 10 a 11. To jsou tyto priority. Tam je nutná tato koncentrace. To znamená v těch oblastech, které jsou nutné ve všech členských státech. A musíme říci, že oblast 8, zaměstnanost, oblast 9, to je sociální začlenování, boj proti chudobě a 10, to je vzdělanostní oblast, celoživotní vzdělávání a tak dále. U těchto oblastí musíme mít těch 80%. Bylo vlastně 16 priorit. A ten zbytek, to je právě ten prostor, který je dan dispozici těm členským státům, kteří chtějí třeba dvojku, trojku prioritu, nebo máme členské státy, které musí ještě budovat svoji zprávu. V některých členských států je to ještě nutné. Takže tyto eh, členské státy pak mají těch odpovídajících 60 To znamená, že eh, může určitý členský stát použít i 95 z hlediska zaměstnanosti a sociálních aspektů. Musíme skutečně zajistit konzistenci s tímto Evropským sociálním fondem a dále musíme najít tato spojenectví a musíme prosazovat mnohem lepší politiku, která je zafinancovatelná v rámci tohoto sociálního fondu a musíme zde mít eh, tuto tematickou koncentraci. Druhý bod to je článek 6. Tady se hovoří o financování partnerství. Spravodajka o tom mluvila. V rámci, v rámci přípravy mých pozměňovacích návrhů jsem se na to přesně podívala. Tady je obrovský problém v tomto článku protože to, co se požaduje od partnerů, je, aby se obraceli na ty jednotlivé úřady, správní místa a vlastně eh, prosili o to, aby dostali určité finance z hlediska té konkrétní struktury. To znamená, že se musí eh, obracet na jednotlivé zprávy. To je naprosto absurdní, aby skutečně takto museli prosit o peníze v rámci těch malých os. Já si myslím, že jsem naprosto proti tomu. Tady musí být stanovena přesná pravidla, která jsou vůbec proveditelná z hlediska partnerů, jinak žádné partnerství nevznikne. Partnerství se nebude používat, bude tady spousta výhrad a ty peníze tady nepoplynou. Takže tady se to musí změnit. Ta potíž je v tom všeobecném nařízení, kde se hovoří o těch prioritních osách a o těch jednotlivých finančních prostředcích. Jak najít tyto peníze, jak zafinancovat, to je vlastně ten stěžení problém eh, v celé této oblasti, kterou se já nyní zabývám, abych zjistila, co se musí změnit. Třetí bod, to je článek 12. Tady se hovoří o IGI. To je ten nástroj, který by měl zajistit integrační politiku, to znamená boj proti chudobě například v těch velkých městských aglomeracích a zároveň je nutné zde zajistit investice do malých, středních podniků, sociálních infrastruktur, do infrastruktur zdravotnictví a zároveň podporovat jaksi eh, osoby konkrétní. A tady by měla existovat možnost, vlastně přímo eh, tyto peníze dávat eh, těm městským celkům, které mohou rozhodovat o těchto eh, prioritách, protože ty velké aglomerace mohou sami nejlépe zjistit, jaké projekty jsou užitečné. Mělo by se to dělat na úrovni státu. Co se týče rozvoje venkova, tam je to také takto pojato, ale bez procenta. To znamená, že Například eh, město by mohlo rozhodovat o těchto projektech, ale co se týče sociálního fondu, tak tam je nutné se obrátit na ty centrální orgány. Já si myslím, že eh, tady by bylo dobré, aby ta města, městské celky mohly u obou fondů fungovat stejným způsobem z hlediska těchto 5%. Já se omlouvám, ale já bych se měla také vyjádřit těmto pozměňovacím návrhům předtím, než odejdu a než to bude řídit paní Hirš paní Bena Hatu, která je zpravodajkou za výbor pro kulturu. Ta by si přála vystoupit a pak na závěr bude mít slovo paní zpravodajka. Děkuji, paní předsedkyně, já budu stručná. Chtěla bych zdůraznit dvojí pokrok. Jednak eh, eh, snižování předčasného ukončení školní docházky, to je velký problém, je pro mě velkým pokrokem, že je to v novém nařízení. A pak je to boj proti nezaměstnanosti mladých, to tam je také. Mám některé výhrady. První výhrada se týká skutečnosti, že v současném nařízení 2007-2013 se hovoří o programu EQUAL, který se týká boje proti nerovnosti a proti diskriminaci ve světě práce. To se neobjevuje v novém eh, návrhu, to je škoda podle mého názoru. A nakonec, co se týče kultury. Kultura tady není prezentována jako prioritní cíl. A přesto já se domnívám, že mnohostranný příspěvek kultury k vzdělávání, k učení v rámci rozvoje jednotlivých způsobilostí a odborností díky kulturnímu a kreativnímu průmyslu, díky sociálnímu začlenování, zvláště těch skupin, které jsou na okraji, tato funkce zde tady není připomenuta a myslím si, že by se to mělo explicitně vyjádřit. Kultura by zde měla najít místo v tomto nařízení, například v článku 3. Děkuji. Merci, madame. Paní zpravodajka, děkuji. Já bych chtěla poděkovat všem mým kolegům, poslancům kteří jsou součástí pracovní skupiny, která se zabývá Evropským sociálním fondem a kteří velmi pečlivě pracovali dlouhé měsíce na této tematice a společně se snažili připravit nový návrh komise ohledně Evropského sociálního fondu. To vysvětluje, že zde můžeme hovořit relativně stejným jazykem ohledně tohoto tématu. Já jsem zaznamenala všechny připomínky, které se zazněly, zvláště ohledně těch 25 které by měly být zaměřeny na politiku soudržnosti. Paní Gens prohlásila, že je nutné se vyhnout tomu, aby v rámci sociálního fondu se posilovaly sociální nerovnosti. Že je nutné rozhodovat o těchto prostředcích také z hlediska národních tematických eh, politik, jako je problematika Rómů, vzdělávání. Všichni jsou zajedno v tom, že je nutné mít ukazatele ohledně snižování chudoby a že je nutné zajistit doplňkovost fondů za podmínky, že tato komplementarita bude dobře propojena a že nepovede k tomu, že bude docházet k víceméně sociálnímu využívání. Také jsem zaznamenala, co řekla Nadia Hirsch ohledně prevence. Hmm. nekvalifikovaných mladých lidí. Dále se hovořilo o příliš striktním eh, zaměření na koncentraci. Tady byl požadavek ohledně spružnění Zazněla zde výhrada Nadi Hirš ohledně makroekonomické kondicionality. V případě, kdy je to zdůvodnitelné v některých konkrétních případech. My máme eh, velmi sociální stanovisko. Nebylo by dobré, aby ti nejchudší platili dvakrát, vzhledem k tomu, že i již nyní mají problémy se sociálně začlenit. Zaznamenal jsem návrhy také Elizabeth Schroeder, které se týkaly opět těch 25%, které jsou vyčleněny politice soudržnosti ohledně partnerství a také ohledně tematické koncentrace. Paní předsedkyně, vzhledem k tomu, že již jsme realizovali společně práci na toto téma, myslím si, že v budoucnosti budeme moci postupovat kolektivně. Navrhnu společné zasedání všech stínových zpravodajů, abychom mohli pracovat ve stejném duchu a abychom společně mohli zlepšit to, co se společně zlepšit dá. A pak každý bude postupovat podle svého přesvědčení. V každém případě budeme v této práci pokračovat. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Jestli vás nepřekvapím, když vás upozorním na význam toho, abychom nadále zůstali mobilizováni, ať už skupina či nikoli, eh, se stejným odhodláním u zprávy pana Kosy, eh, která předurčí celou řadu věcí, které budeme provádět u eh, vysvětla finančního rámce. Jenom bych byla ráda, kdybyste na to nikdo nezapomínal. Hlutá pro návrhy je stanovena 16. května ve 12.00. Projednáme je 21. 20. června s tím, že rozprava o kompromisech proběhne 10. července a hlasování také 10. července. V plénu by to mělo být přijato v září. Dále bod 7 našeho pořádu dne, jak bylo dojednáno a předem se za to eh, omluvám. Já vás seznámím eh, se svým stanoviskem k poznacím návrhům, než předám předsednictví Nadě. Jde tady o iniciativu, kterou jsme e, přijali e, s koordinátory navázat na předchozí práci tohoto výboru, konkrétně zprávu paní Tyrinen, ale ne pouze tuto zprávu, jde o otázku e, příležitostí pro mladé, které se dnes skytají v rámci EU. Chtěli jsme to oživit eh, i na základě sdělení komise z 16. února eh, při zapracování eh, aspektu, které také které vzešly ze slyšení, které jsme uspořádali v září, pardon, v březnu. Jsou té poznací návrhy, které bohužel vám nemohu doporučit ke schválení. Uvidím, jak to zítra proběhne při hlasování náboru v Dánsku ale upřímně řečeno, já tady k tomu nejsem příliš příznivě nakloněna. Jsou zde některé pozměňovací návrhy, které pro mne jsou problémové, protože nesouhlasí s naším celkovým zaměřením. Když se podívám na návrh usnesení, který vám byl předložen, tím hlavním signálem je myšlenka, že bychom měli zavést jakousi e, záruku pro mládí, na základě mechanismu, který existuje v některých členských státech. A jdeme skutečně o e, přidanou hodnotu tohoto usnesení. O mladých, o nezaměstnosti mladých se hovoří celé dny a tváříme se, že něco děláme, ale e, některé země, například Rakousko, mají zavedeny velmi konkrétní a úspěšné iniciativy a já bych tedy navrhovala, zatímco jiné země, například Lucembursko, se chystají e, následovat tento rakouský příklad. Takže řiďme se logikou benchmarkingu eh, na evropské úrovni v rámci evropského návrhu. To je tedy zaměření tohoto usnesení. Myslím, že jak to mělo být zachováno. Je tady celá řada poslancích návrhů, se kterými nemám problém, ale ještě jednou u některých poslancích návrhů skutečně problém mám. Já bych vám možná navrhla postupovat takto. Sdělím vám návrh, kde, bych do, na, kde by šlo doplnění nebo změny. Pokud jde eh, o návrh paní Lambertova článku 4, tady bych navrhla, aby to bylo formulováno jako doplněk. To znamená, eh, že bychom mohli sloučit pozměňovací návrhy některé. Dále číslo 14, paní Hirš, to se týká věci, v čem máme také návrh pana Eryho, který zachází dále než návrh paní Hiršové. Já bych navrhovala vyjít e, z čísla 14 paní Hirš, toto vzít jako kompromisní návrh, spíše než akceptovat číslo 13 pana Eryho. Takže úvodní ustanovení E vezměme 14 jakožto kompromis mezi jednotlivými stanovisky a návrhy, které se objevily. Dále číslo 23. Paní Lambert není přítomná, ale myslím, že paní Tyrina nebo paní Šreter mohou, eh, mohou zaznamenat mé stanovisko. Paní Lambert hovoří o inkluzivních zelených, o inkluzivním zeleném růstu bohatém na pracovní místa. Já bych navrhovala hovořit o trvale udržitelném růstu bohatém na pracovní místa eh, protože tím eh, to bude eh, pokryto, eh, ta otázka zeleného ekologického růstu, ale jde o to, že nám především jde o investice a hospodářské politiky, které musí být zaměřeny do budoucna. Dále pokud je o číslo 28, abych potěšila pana Eryho, který mezi tím odešel, nicméně přesto navrhnu oddělené hlasování s tím, že akceptuji první část toho poznacího, pardon, eh, hlasování po částech dílčí. Souhlasím s první částí, ale ne s druhou, protože v druhé navrhuje eh, zrušit odkaz na kolektivní vyjednávání, což pro mě je samozřejmě těžko přijatelné. Pokud je o 31, tady bych také navrhla eh, dělčí hlasování, abych potěšila pana Cabrnocha, bude-li s tím spokojen, svým návrhem. První část by, by zněla is convinced, a navíc tady budeme mít ústní pozměňovací návrh, to znamená dělčí hlasování plus ústní změnový návrh. První část eh, s ústní změnou is convinced that one effective way of bringing young people back to work consists in developing systemic reforms in order to tackle structural unemployment. Eh, s touto části bych souhlasila, ale byla bych proti zavedení slov uprostřed and introducing more flexible labor laws at EU and national level and. Čili tato slova, s těmi já nesouhlasím, to by byla druhá část. Tolik tedy k 31. Poznacímu návrhu 52 je tady, pardon, ještě jsem zapomněla 41. U 41 paní Hiršové, ta chce připomenout členským státům. Já jsem chtěla apelovat, no, vyzývat komisi, takže bych vás poprosila, abyste považovali návrh paní Hiršové za doplněk, s tím, že budeme tady vyzývat jak komise, tak členské země. Autorka návrhu s tímto souhlasí. Bude to tedy bráno jako doplněk 41. Dále poznací návrh číslo 49 budu mít ještě dvě ústní změny. 49. Tady to tež, je to opět od paní Lambertové, eh, která hovoří o zelené či ekologické ekonomice a navrhuji trvalé udržitelnou ekonomiku. Pokud budete souhlasit, zdá se, že ano, výborně. A budu to muset ještě v detailu promyslet, ale ono je to velmi blízké číslo 29 pana Cabrnocha, takže možná se pokusíme, pokusíme doladit to změní, aby, eh, abychom to tam měli vícekrát, to ponechám na vás. A dále číslo 52 pana Eriho. Tento návrh budu moci akceptovat, pokud by pan Eri přistoupil na to, že by zde byl ústní změnový návrh s mým původním zněním undermine. Takže poslední část, eh, závěr, závěrečná část 59. Consult the Commission to make sure that recommendations to member states to regain fiscal sustainability do not destroy or undermine, by tam bylo také or undermine policies and programs a tak dále. Tolik tedy mé návrhy. Omlouvám se za tento telegrafický styl, ale bohužel na nás eh, tlačí čas, eh, všichni to známe a nyní tedy ponechávám eh, paní Hešové roli v soudce v této diskusi a budu vás bohužel muset opustit. Omlouvám se také kolegovi, že nebudu přítomna prezentaci jeho zprávy. Dě, panu Kozovi. Děkuji. Mrs. Paní Turunen se hlásí o slovo. Děkuji, dovolte několik komentářů k těmto pozměňovacím návrhům za zelené. Především bych ráda řekla, že e, souhlasíme se s záměnou výrazu green za sustainable. Dále bych ráda zmínila pár pozměňovacích návrhů, které mi činí um, problémy. S některými jsem spokojena, ale některé bych uh, spochybnila. Uh, Jedná se o pozměňovací návrh 11, předložený skupinou ECR, kde uvádějí, že main reasons for the high level of youth unemployment is rigidity in labor markets across the EU and the persisting culture of wealth dependency. Jsou to skutečné problémy. Může existovat určitá mm, nepružnost trhu, ale to asi není ten hlavní důvod. Za druhé, Druhá země má nejvyšší um, sociální dávky ve srovnání s HDP, jako třeba Nizozemsko nebo um, Dánsko, ale tam je nízká nezaměstnanost mezi mladými lidmi, takže to by tam nemělo být začleněno. Článek, pardon, návrh 16 a 17 Zde je návrh, aby se vyškrtla věta, která hovoří o tom, že mladí lidé nejsou zodpovědní za krizi. Hmm, ano, oni nezdílili eh, rizika, nebo je nepřijímali, byli třeba ve škole nebo práci, ale myslím si, že je zcela jasnou skutečností, že tomu tak nebylo a nechápu, proč tyto dvě skupiny chtějí vyškrtnout eh, tuto část. Pozměňovací návrh 28. Paní Peresová také um, navrhla oddělené či dílní hlasování. Já s tím nesouhlasím. Podle mého názoru jsou oba uh, faktory důležité, stejně jako v kolektivní vyjednávání, jak uvedla paní Peresová, takže bychom tam měli dát, ale FFP také chce vyškrtnout zmínku o tom, že um, pracovní úvazky na eh, dobu eh, určitou mají negativní dopad na mladé lidi. A já si ale myslím, že eh, oba faktory mají stejný význam. Ti noví, nově zaměstnaní lidé mají dnes samozřejmě malé skutečnosti. A když procházíme krizí, tak samozřejmě jsou to především nejprve ti, kteří mají smlouvu na dobu eh, určitou, kteří smizí z trhu. Návrh 43 EPP chce zrušit možnost eh, takto chce Eh, odstranit eh, tady tu část věnovanou eh, nadpisu, který by zněl youth, čili mladí lidé, při koncipování finančních plánů na období 2014 až 20. 44. Zde je požadavek vyškrtnout zmínku mládežnických organizací. A zde se musím zeptat, proč pro mne je zcela zřejmé, že mladí lidé by měli se združovat. A dále návrh 51 obsahuje eh, návrh eh, zaměnit eh, výraz decent and quality jobs za výraz new jobs. Samozřejmě jedná se o tvéření pracovních míst, které umožní lidem žít v přijatelných podmínkách. Měli bychom tam tuto větu ponechat. Samozřejmě jde o to, aby ta pracovní místa byla v hojném počtu, v dostatečném počtu a měla také příslušnou kvalitu. Samozřejmě máme na paměti, že procházíme krizí, ale tolik můj názor. Myslím si, že ta zpráva může být velice dobrá a doufám, že e, frakce PP, e možná i ECR mě m, mm, odpoví na mé otázky. Děkuji. Ähm, es gibt keine weiteren... Nikdo další se nehlásí o slovo. Äh, můžeme äh, tady přejít äh, k dalšímu bodu jednání a tím je bod 6. Eh, dala bych nyní tedy slovo navrhovateli a tím je pan Adam Koša. Takže máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych vám chtěl poblahopřát. Děkuji, že jste stále tady, je už pozdě, ale přáli jsme si mít výměnu názoru eh, ohledně tohoto návrhu stanoviska. Podle mého názoru by to mohl být i návrh zprávy, protože jedná se o velice důležitou tematiku. A já se domnívám, že náš výbor by mohl této tematice věnovat velkou pozornost. Tento velký zájem je potvrzen také 89 pozměňovacími návrhy. Pracujeme na této tematice už dva měsíce. Měl jsem mnoho partnerů, kteří mi pomohli v této přípravné fázi. Chtěl bych jim velmi poděkovat za jejich příspěvky. My jsme se snažili sladit jednotlivé návrhy zpráv, které jsou úzce napojeny na tuto tematiku. Rád bych schrnul těchto 89 pozměňovacích návrhů. Jaký byl základ těchto pozměňovacích návrhů? Samozřejmě já je nemohu rozebírat podrobně, protože bych potřeboval mnohem více času ale rád bych zdůraznil pět bodů v souvislosti s těmito pozměňovacími návrhy. Za prvé, kompetence Evropské komise. Podle mého názoru tento nový legislativní návrh posiluje příliš úlohu Evropské komise. V této oblasti bychom měli nastavit tu správnou rovnováhu z hlediska kompetencí komise za druhé závazky členských států. Já se domnívám, že zde můžeme očekávat ještě hm, velkou polemiku. Za třetí, jsou to procedurální otázky. I v této oblasti můžeme očekávat velkou diskuzi, protože podle mého názoru v mnoha oblastech eh, tento legislativní návrh navrhuje příliš velké kompetence pro Evropskou komisi. Jsem právník a proto eh, v rámci tohoto čtvrtého bodu mm, eh, se mi jeví otázka právní jistoty jako velice důležitá. Za páté, to je moje oblíbená oblast v souvislosti s mojí osobní situací. Jedná se o situaci osob s postižením. Já si myslím, že tento legislativní návrh, kterým se nyní zabýváme, má obrovský význam pro život Evropské unie, protože od existence Evropské unie tento prvek se stává určitým podnětem pro ekonomický rozvoj jednotlivých členských států. Tímto podnětem je solidarita. Je to nástroj a základní prostředek a proto tento legislativní návrh musí být velice vyvážený z tohoto hlediska. V budoucnosti bude nezbytné posílit některá pravidla. A zároveň uznávám něco, co přímo nevyplývá z tohoto legislativního návrhu této souvislosti. Domnívám se, že každý aktér, každý subjekt má svoje práva a svoje povinnosti. Můj návrh stanoviska je poněkud odlišný v tomto ohledu, protože co se týče práv a povinností na úrovni členských států a Evropské komise, tak zde není parita, není zde rovnost a bylo by vhodné vyvážit tato práva a povinnosti v této oblasti. A proto členské státy, pokud používají různé zdroje, tak administrativní zátěž by neměla být příliš eh, veliká. My jsme o tom hovořili v rámci různých výborů Evropského parlamentu. Hovořili jsme o administrativní zátěži a Evropská komise nám přislíbila mm, snížit tuto administrativní zátěž. Ovšem tento legislativní návrh eh, nic takového nepřináší. V mém návrhu stanoviska je mnoho návrhů, které se snaží právě snížit eh, tuto administrativní zátěž. Já si myslím, že ještě máme před sebou eh, dosti velkou práci. A máme zde těchto 89 pozměňovacích návrhů, které nastínily určité základní směry. Předpokládám, že kolegové poslanci s tím souhlasí a že mi předloží ještě další návrhy pro to, aby doplnili eh, tento návrh stanoviska, eh, který bude postoupen příslušnému výboru. Chceme samozřejmě sdělit veškeré naše záměry a já tedy očekávám vaše další návrhy a připomínky ohledně tohoto návrhu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji za vaše vystoupení. Nyní dostanou mm, možnost stínový zpravodajové, aby se k tomu vyjádřili. Nejdřív Gutierrez Biero, pak paní Schroeter a pak paní Gens bude hovořit. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji také panu Kosovi za tento text. Samozřejmě je to velice důležité. Směřuje to všechno k diskuzi kolem sociální reformy, která je velmi důležitá z hlediska evropské identity. Co se týče údajů eurobarometru, jsou tady dvě věci, které do sebe zapodají a není to náhoda. Na jedné straně máme regiony, které dostaly nejvíce z politiky soudržnosti a tam jsou největší sympatie ohledně Evropské unie. A myslím si, že tím pádem vedle ekonomické efektivity této politiky soudržnosti a těch snah, které byly vyvíjeny v této oblasti, například se vytvořilo více než milion přímých zaměstnání, 800 eh, tisíc malých a středních podniků bylo vytvořeno. Takže to podporuje tyto eh, pocity, které jsou vstřícné vůči Evropské unii. Eh, podporuji návrhy, které učinila Evropská komise, zvláště z hlediska fondu soudržnosti. Chtěl bych se nejdříve vyjádřit k otázce, o které jsme hovořili celé odpoledne. Je to makroekonomická kondicionalita. Pokud si přejeme, aby tyto prostředky dále podporovaly solidaritu, víte, že jsou tady různé výchozí situace, ale tyto regiony mají právo na to, aby měly stejné výsledky z hlediska zaměstnanosti a ekonomického vývoje. Tato politika musí být tedy nástrojem, který přispívá k ekonomickému ozdravení. Já se domnívám, že chybou eh, propojovat eh, politiku six-pack s něčím, co je tak důležité jako politika soudržnosti. Proč? Je nutné zachovat konzistentnost evropské politiky z posledních deseti let. Bylo by dobré se vyhnout tomu, aby každá tato separátní diskuse nějakým způsobem uklidňovala jednotlivé trhy. V každém případě to není správná cesta. Socialisté nemohou podporovat hodnoty a cíle paktu stability a růstu. My nesouhlasíme s cestou, eh, která byla zvolena a jejímž Smyslem je penalizovat regiony, které nedodržují cíle z hlediska deficitu. Postihují se pak regiony, které jsou již oslabené. Nejedná se o vlády, ale jedná se o občany, kteří mají dostávat tyto eh, podpůrné prostředky z fondu soudržnosti. Proto my nemůžeme mm, obecně souhlasit. Souhlasím s panem Kosou ohledně otázky nutnosti zjednodušit eh, legislativu. Myslíme si, eh, někdy máme pocit, že jsou tady dvě různé osoby, které vypracují důvodovou zprávu a pak samotný text. Někdy si to neodpovídá, protože cílem je právě zjednodušit politiku soudržnosti. A já mám dojem, že se dostáváme k pravému opaku z hlediska kondicionality. My jsme tedy proti, eh, jednak z hlediska ekonomiky, ale jsme také proti ex ante kondicionalitě a také ex post kondicionalitě, která jenom zvyšuje byrokracii a tím znemožňuje zvýšení efektivity této politiky soudržnosti. Hmm Domnívám se, že bychom eh, měli zdůraznit cíle strategické povahy, to znamená zaměstnanost, bojovat proti vylučování, proti chudobě, ale zaměřovat se také na vytváření pracovních příležitostí. V návrhu se uvádí, že v různých zemích a v různých regionech je nutné si vybrat z těch jedenácti eh, priorit. Jsou tady určité možnosti pro regiony, které mají například nezaměstnanost kolem 10%. Takže eh, tyto regiony si mohou vybírat tyto cíle tak, aby stimulovali ekonomiku a vytvářeli pracovní příležitosti v té cholostivé situaci, kterou Evropa prožívá. Takže musíme se ze všech sil snažit využívat naše nástroje pro vytváření kvalitních pracovních příležitostí. Děkuji. Danke, Elisabeth Děkuji, paní Šreda. Děkuji mnohokrát. Já jsem si velice přesně pročetla tento návrh pana Adama Kosy. A myslím si, že by tady byla jedna věc, kterou bychom měli připojit k tomu návrhu komise, to znamená um, dostupnost pro osoby s postižením. Za to jsme kdysi uh, bojovali, takže Ehm, já si myslím, že je dobré, že toto tam bylo připojeno. Musím říci, že jeho představy, jak si ehm, povýšit úroveň regionu, tedy hovořit spíše o chudých ehm, lidech než o chudých regionech. Já si myslím, že to je obtížné. Je obtížné spochybnit tedy ten pojem regionu. Samozřejmě, že můžeme situaci těch lidí v regionech fixovat. Pokud například se podívám na článek 84, tak tam máme určitá kritéria, která již diferencují mezi regiony. Máme přechodové regiony, tam, kde máme třeba vyšší nezaměstnanost, ty dostávají více prostředků než regiony, které mají méně nezaměstnanosti. To je článek 84, tam je to dosti jednoznačné. Možná, že by se tam nějaké jiné věci daly připojit, tak aby tam tato kritéria způsobilosti byla posílena. Nemyslím si ale, že to můžeme udělat v těch místech, kde to vy navrhujete, to znamená vlastně vyškrtnout nebo odstranit regiony a dát místo toho osoby nebo lidi. Já si myslím, že tady je eh, nutné nechat eh, tyto regiony a v, a v této souvislosti hovořit o úloze, kterou tyto fondy mají na tyto lidi. Co se týče etického kondexu, tady je otázka, jaký má smysl. Na jedné straně je velice důležité, aby lidé, kteří jsou diskriminováni, aby byli zastoupeni a aby měli určitý vliv na plánování. A pokud tady budou škrtnuty všechny ty prostředky, které jim umožňují, aby tento vliv měli, tak pak tito lidé nemohou mít tento vliv. Proto tyto pozměňovací návrhy, které jdou v tomto smyslu, mi nevyhovují. Pak je tady výkonnostní rezerva. Já si myslím, že to je další větší byrokratická zátěž. Myslím si ale, že by bylo dobré odměňovat regiony, které dělají dobré programy, Také souhlasím s tím, že by tady mm, bylo dosti problematické přistupovat k vlastně k vysazení nebo zastavení těch prostředků. Měli bychom se omezit na to odměňování. A poslední bod, ex ante kondicionalita. Tady mám určité pochybnosti. Tady nejde o makroekonomickou kondicionalitu, která vlastně pozastavuje prostředky. Tady jde o to, že ten členský stát musí mít předem nějaký program ohledně toho, jakým způsobem například eh, zajistit zařízení pro osoby s postižením, aby mohly být integrovány na trh práce. Takže bez tohoto programu vlastně nemohu tyto prostředky vůbec eh, využívat. Takže já jsem pro tuto ex ante kondicionalitu, protože víme přesně, jaký je účel. Takže tady nemohu s pozměňovacími návrhy, které toto nepodporují, souhlasit. Děkuji. Eh, paní Gens. Děkuji mnohokrát, budu hovořit maďarsky, to znamená společným jazykem eh, s Adamem, abych mohla plně využít výhod eh, vyslovení se ve své mateřštině. Eh, myslím, že ve zprávě Adama Kösi je celá řada věcí, které odpovídají i našemu postoji. Jde o to, aby ta zpráva byla v souhlase všem s nařízením o ESF. Bude tedy třeba úzce spolupracovat tak, aby aby to odpovědělo té příslušné druhé zprávy, třeba by obě ty zprávy eh, sobě navzájem odpovídaly. Budeme tedy muset být i nadále v úzkém kontaktu a dialogu. Ráda bych učinila několik poznámek, stejně jako u Evropského sociálního fondu. I u této zprávy či stanoviska vystupuje v popředí srovnání či doplňkovost konsistentnost s národními reformními programy a jinými programy s programy boje proti chudobě, programy na integraci, začlenění Romů, na podporu zaměstnanosti. A nejde pouze o, o reformní programy, je tady třeba toto všem, všechno vzájemně sladit a propojit, abychom dosáhli co největší efektivnosti působení. Jsem ráda, že vznikají poznací návrhy, které se týkají mimo jiné osob s postižením. Je třeba zaručit vyváženou situaci pro tyto osoby a další skupiny osob, které jsou nějakým způsobem znevýhodněny. Bylo by vhodné, aby se do textu promítlo, že tyto fondy nesmějí žádným způsobem eh, eh, přispívat k nerovnosti, ať už v jakékoliv podobě. Eh, konstatovali jsme totiž, že v některých případech fondy nepřispívaly k odstraňování chudoby či odstraňování například předčasné ukončování školní docházky. Kladla bych také větší důraz na jasnější eh, komplementaritu, eh, protože eh, konstatujeme, že často je využívání fondů efektivnější, pokud existuje jasná komplementarita mezi různými fondy. Nemělo by to být tak, že že není možné vracení prostředků. O tom tady budeme muset ještě s Adamem Kosou hovořit. Děkuji, paní Elizabeth. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych ráda přivítala práci Adama Kesy, který předložil velmi zajímavé poznací návrhy, jež se o tom zmiňovali mi kolegové. Vidíme, že obě ty zprávy jsou velmi, velmi doplňkové, musí být úzce navzájem propojeny, tak aby doporučení činěná v jedné zprávě se promítla i do druhé zprávy, aby neexistovaly mezery mezi těmi zprávami navzájem a aby tyto zprávy tvořily jednotný celek. Já bych tedy navrhovala, aby pracovní skupina Eh, k věci, kde je pan eh, Kosa, Kosa eh, navrhovatelem. A ta pracovní skupina pro ESF mohly někdy zasednout společně a společně projít obě ty zprávy, tak abychom měli naprostou jistotu ohledně toho, co vzejde z našeho výboru. Protože nakonec Eh, nejde o problém eh, toho, jak tomu přistupují jednotlivé politické skupiny. Dnes odpoledne jsme zaznamenali eh, jasná stanoviska jednotlivých skupin, ale jde především o to, co poté přijde od ostatních výborů. Jak o tom hovořila paní Beres ještě předtím, než musela odejít. Myslím, že všichni, všem by nám prospělo, kdybychom si mohli dát stranou eh, tento určitý čas na to společně zasednout. To bych tedy navrhovala jako další postup. Eh, pane zpravodaji, chcete to ještě na závěr schrnout nebo se vyjádřit? Fajn. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, děkuji všem kolegyním a kolegům za jejich příspěvky. Jsem velmi rád, že se objevily konkrétní návrhy dalších úprav. Již mne znáte. Znáte moji předchozí práci v parlamentu. Víte, že se snažím vždy zapracovat názor všech, když vypracovávám nějaké návrhy. Rád bych zareagoval na to, co zaznělo v diskusi. Proč navrhuji odstranit korex chování, či etický korex. Ehm, na to jste se nedotazovali. Já nemám problém s etickým korexem, eh, ale podle toho legislativního návrhu až následně, protože provádění toho programu zatím není zcela jasné pro členské státy, ne v té fázi. Dále Evropský sociální fond a můj návrh stanoviska také obsahuje tento návrh, to znamená pracovní skupiny, ty dvě pracovní skupiny by měly spolupracovat, měly by společně zasednout V obou případech jsou předkládány poznací návrhy a mezi těmi dvěma lhůtami je jeden týden, je rozmezí jednoho týdne, takže já myslím, že nebude žádný problém v tom, aby obě pracovní skupiny zasedly společně a společně doladily případné změny v pozměňovacích návrzích. Myslím, že ty dva dokumenty musí odrážet stejný postoj to je důležité u obou dokumentů, u zprávy i stanoviska. Budu tedy čekat na vaše návrhy, pozměňovací návrhy. Určitě s nimi vystupte. Já sám eh, jsem se do toho pustil, řekněme, odvážně a máte pravdu, když říkáte, že možná osoby se zdravotním postižením eh, mají eh, možná příliš velký prostor eh, v tom dokumentu, ale měl jsem zde příležitost eh, se toho tématu dotknout a eh, doufám, že zájmy i jiných znevýhodněných skupin obyvatel se promítnou zase třeba v jiných zprávách do budoucna. Děkuji. Děkuji pěkně. Děkuji za vaše příspěvky. A tím jsme se dostali k závěru tohoto Eh, bodu Jakožto výbor pro zaměstnanost eh, jsme se doposud eh, nerozhodli o podílu 23. května tohoto roku ve 12 hodin je lhůta pro pozměňovací návrhy a 10. července se bude o tomto bodu v našem výboru hlasovat. Takže tím končím naše dnešní setkání. Děkuji.